Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dnešní zasedání výboru ITRE. Vítám všechny kolegy, kolegyně, samozřejmě tlumočníky, kteří jsou nám velmi nápomocní. V prvé řadě bych chtěl eh, omluvit paní předsedkyni Sartory, která mě požádala, abych na začátku ji zastoupil v úvodní části což je samozřejmě pro mě ctí a proto se dnes bude střídat čeština italština skutečně mezinárodní výbor itre a protože je to jeden z posledních pravděpodobně poslední výbor tak i to je trochu výjimečné prvním bodem je eh, přijetí agendy kterou jsme všichni obdrželi a pokud eh, nejsou připomínky k celé agendě celého výboru považoval bych je tedy za schválenou. informace předsedy pár informací spíše organizačního řádu je zde několik bodů o kterých bych vás chtěl vás informovat. především eh, schválená agenda eh, doznala trochu změny protože zítřejší odpolední blok jednání eighteen března je zrušen čili odpoledne již nebudeme zasedat. dále upozorňuji že byla přijata nová pravidla týkající se hlasování na výborech která vstoupila v platnost 10. února a budou již eh, na dnešním zasedání nebo na našem zasedání ale spíš zítřejším poprvé uplatněna tedy pro zítřejší hlasování tedy všechny závěrečné zprávy budou hlasovány eh, a usnesení v jediném hlasování se nyní bude hlasovat výhradně jmenovitě tedy elektronicky a bude z nich činěn tedy i zápis. to Tolik tedy k těm přijatým změnám, čili zítřejší hlasování e, závěrečná budou všechna elektronicky. Upozornění, že dnes po skončení dnešního zasedání výboru, prosím, nenechávejte si e, na místě své věci, protože e, v této místnosti se po nás bude konat ještě zasedání skupiny ALDE, tedy ať si nenecháváte věci na zítřek, abyste Eh, abyste věděli, že tato změna nastává. Poslední upozornění. Zítra v 10 hodin, tedy těsně před hlasováním, proběhne fotografování celého výboru jako historický dokument, abychom tady zanechali stopu, že jsme také zde eh, pracovali. Bude to skupinová fotografie, a samozřejmě je možné, pokud někdo bude mít zájem, tak jak jsem dostal od eh, vedení výboru, tak eh, bude možná i individuální fotografie. Samozřejmě je potřeba, jak Ancha, pan Kvadras upozorňuje, je potřeba se připravit. Pro dámy samozřejmost, pro dámy neúplná samozřejmost. Takže zítra slavnostní foto, dobře naladěn, jenom samé úsměvy. Třetí bod, tedy ne už ten informační, ale třetí bod je schválení zápisu. Zápis z jednání z 22. a 23. ledna a 12. a 13. února byly distribuovány mezi ostatními dokumenty a pokud nemáme k tomu žádný eh, komentář není žádné doplnění nevidím tak jej budu tedy považovat za schválené a budou takto uvedeny jako zápis eh, z těchto našich jednání. toto jsou všechno organizační věci a můžeme přistoupit eh, ke čtvrtému bodu což je první bod eh, pracovní obsahový a to je posouzení pozměňovacích návrhů ke směrnici rady o jaderné bezpečnosti jaderných zařízení zjednodušeně řečeno. E, máme nyní na stole two hundred and fifteen pozměňovacích návrhů a kompromisních návrhů k sedmi tématům. E, na debatu máme vyčleněnu jednu hodinu e, prosím proto zpravodajku ať zvládneme v té, té hodině ten návrh zpravodajku paní romanu jordanovou která měla s tím hodně práce protože těch pozměňovacích návrhů byla skutečně velká hromada a proto jí předávám slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, dostali jsme skutečně na 215 pozměňovacích návrhů, které se týkají celé řady problémů. Hned na začátku bych chtěla říci, že panovala se stínovými zpravodaji skutečně velice dobrá pracovní atmosféra, takže to, co jsme připravili, co se nám podařilo zpracovat, je sedm kompromisních pozměňovacích návrhů a já doufám, že všichni tam v těch kompromisních návrzích eh, něco svého najdou, ale pochopitelně, že došlo i k jistým ztrátám, ale já myslím, že to je pochopitelné, že to je sama podstata kompromisních pozměňovacích návrhů, k tomu může dojít, ale můj obecný náhled je takový, že se nám podařilo dosáhnout dobrého výsledku a dosáhnout aktualizace současné směrnice o jaderné bezpečnosti. Pokud jde o kompromisní návrh A, tak ten se týká definic který a myslím, že to je dosažitelné, protože jsme nastavili praktický přístup k věci. Jsou to termíny, které se běžně používají v oblasti jaderné bezpečnosti a já myslím, že se nám podařilo dosáhnout eh, přesnějších termínů. Kompromisní návrh číslo dvě, ten se týká transparentnosti. Zde jsme začlenili ustanovení o včasném informování, eh, včetně včasného informování veřejnosti. Tento kompromisní návrh také zahrnuje požadavek na informace v tom smyslu, že informace pro veřejnost by měly obsahovat všechny významné, důležité eh, informace a že veřejnost musí být také zapojena do eh, posouzení dopadů na životní prostředí a odkazujeme na úmluvu ratifikovanou Evropskou unii, nikoli v eh, Euratomem Kromě toho tam máme kompromisy 3 a 4 o cílech a myslím, že i tady se nám podařilo to znění zpřesnit a v podstatě jde o technické drobnosti nebo podrobnosti. Kompromisní návrh číslo 5 ten se týká pravidelného přeskumu eh, bezpečnosti pro držitele licencí. Toto pravidelné, tento pravidelný přeskum již vyžadovala současná směrnice o jaderné bezpečnosti, takže my jsme zde pouze doplnili, že jakákoliv opatření, která eh, stanoví Národní eh, regulační úřad, se musí implementovat předtím, než je prodloužena životnost zařízení. Pak je tady kompromisní návrh 6, který se týká nouzových plánů eh, pro příslušná zařízení. Ta se musí, tyto plány se musí pravidelně aktualizovat eh, minimálně eh, po osmi letech. A pak tady byl poměrně těžko dosažitelný eh, kompromisní návrh týkající se vzájemných eh, přeskumů a kontrol. Jsou tady dva druhy takových přeskumů. Jeden se týká legislativního rámce a NRA jako takových eh, a druhé mm, kontroly jsou tematického rázu. Zde se nám nepodařilo dosáhnout schody a proto předkládáme dva kompromisní návrhy 7a a 7b. 7A je EPP, SND, ALD a Zelení a B, EKR, EFD. Poměrně značná část toho textu je shodná v obou dvou pozměňovacích návrzích, ale důležité je, abychom se všichni shodli na tom, že pravidlo Evropské komise by mělo být zpřísněno a že takovéto přísnější pravidlo se může definovat eh, v rámci NSREGu, e tedy skupině Evropských regulačních orgánů pro jadernou bezpečnost. V kompromisním návrhu 7a je trochu přísnější pravidlo nastavené Evropskou komisí pro ty případy, že NSREG nemůže najít eh, to téma pro ten šestiletý přeskum. Říkáme, že komise je tedy tou úpravou institucí, která by měla toto téma definovat, zatímco v 7b se takovéto pravidlo pro komisi nestanoví. Ještě bych vás chtěla informovat o tom, že budu navrhovat také tři ústní pozměňovací návrhy podle těch, eh, nebo v souladu s těmi kompromisními pozměňovacími návrhy jsme revidovali také body úvodních ustanovení a ve třech případech si myslíme, že se role NSREC bude muset eh, definovat eh, přesněji, takže těchto změn se týkají ústní pozměňovací návrhy týkající se bodu úvodních ustanovení. Kromě toho jsme také diskutovali o právním základu byla jsem. Já jsem se obrátila na výbor pro právní záležitosti s požadavkem na jejich eh, názor 20. března by měli hlasovat v jury. Takže až po našem hlasování, ale já chci požádat kolegy, abychom respektovali současný legislativní rámec, který v Evropské unii nyní platí, ačkoliv někteří s tím nemusí souhlasit, ale podle smlouvy o fungování Evropské unie a smlouvy Euratom je jasné, že právní základ pro tuto směrnici je Euratom. Já osobně také souhlasím s tím, že musíme vždy bojovat za větší roli pro Evropský parlament. A na závěr bych chtěla ještě uvést, že podle této směrnice hlasování na plenárním zasedání bylo změněno z druhé na první dubnovou plenárku. Budeme tedy, doufejme, hlasovat během prvního dubnového plenárního zasedání, konkrétně 3. dubna. Ještě jednou chci poděkovat sekretariátu a také všem kolegům za jejich eh, spolupráci, za veškeré diskuze a těším se na vaše vyjádření. Děkuji paní zpravodajce, naší kolegyně paní Romaně Jordan a můžeme tedy přistoupit eh, k diskuzi. Nejprve bych eh, určitě dal prostor stínovým zpravodajům, protože ti se velmi podíleli na té složité diskuzi o té obrovské hromadě pozměňovacích názorů, návrhů. Nejprve Antonio, eh, kolega de Campos. Muito obrigado, Presidente Tojanovski. Eh, muito gosto tenho em que esteja hoje a presidir esta sessão. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi rád, že můžete předsedat eh, naší práci na tomto zasedání. Já bych chtěl nejprve poděkovat paní Jordanové. Děkuji za skvěle odvedenou práci. Děkuji také za snahu eh, o dosažení kompromisu. A děkuji také za dosaženou rovnováhu. Paní Jordanové se podařilo dosáhnout při vypracovávání tohoto textu eh, skvělé rovnováhy. Tento přeskum směrnice je nutný. A řekl bych, eh, řekl bych, že je to podle mne první hlavní eh, významná iniciativa týkající se této otázky po té, co došlo ke katastrofě ve Fukušimě. Musíme se poučit z katastrofy a my bychom na základě toho měli definovat nové právní postupy, kterými zajistíme bezpečnost jaderných zařízení v Evropě. Navrhovaná směrnice ovšem není dostatečně ambiciozní podle mého názoru. Domnívám se, že ale i tak to představuje krok ku předu. Musíme zohlednit, že se jedná o otázku, která je dosti komplikovaná. Jaderná energetika je dosti citlivou otázkou, kde vstupují do hry zájmy různých členských států a naráží na zase jiné zájmy. A tento střed různých zájmů a různých názorů ovlivňuje práci také zde v parlamentu. Během vyjednávání které proběhly v, minulém, eh, v minulých několika týdnech, se podařilo vypracovat eh, kompromisní návrhy. Já si myslím, že ty kompromisy jsou vyvážené a skupina SD se snažila, abychom co nejvíce posílili aspekty bezpečnosti ve směrnici, tak aby byly zapracovány do komisního návrhu. Pokud je o nezávislost, snažili jsme se posílit nezávislost eh, národních regulačních orgánů. Potom další věc důležitá jsou vzájemná hodnocení, peer review. Podle nás je toto také velice důležitý nástroj, pomocí něhož se můžeme vymanit ze současné poněkud zmatené situace, tedy z těch střetů zájmů států a ostatních subjektů. Také si myslíme, že komise by měla hrát eh, větší úlohu. Komise by měla fungovat jako koordinátor jednotlivých agentur působících na národní úrovni. Podporujeme také to doporučení, které usiluje o změnu právního základu. To znamená, měl by se jednat o články 191 a 192 Lizamotské smlouvy. Tím pádem by se parlament zapojit do celého procesu, mohli společně s radou rozhodovat. Také bychom se měli zaměřit na posílení ochrany životního prostředí. Jak říkala paní zpravodajka, je důležité plně podpořit fakt, že bychom měli vycházet ze smlouvy Euratom. Ještě jednou děkuji všem kolegům, kteří se účastnili této činnosti, děkuji za vykonaná úsilí. A za SD musím říci, že podle nás není důvod nepodpořit tuto zprávu. Děkuji. Děkuji eh, svému váženému kolegovi eh, Antonio Correger Campos eh, ze skupiny SND. A protože ještě nejsou zde přítomní Eh, stínoví zpravodajové z jiných frakcí, tak si dovolím jako ve dvojí funkci a zároveň jako stínový zpravodaj si vzít nyní eh, krátké slovo. Já bych se chtěl také připojit velmi k tomu poděkování za práci zpravodajky, protože skutečně v této eh, práci to bylo velmi složité, protože jednak množství samozřejmě pozměňovacích názorů, návrhů a stejně tak i eh, v situaci eh, velmi rozdílných eh, názorů jednotlivých členských zemí k této složité, složité materii jako jsou jaderná zařízení a jak pohlížet na bezpečnost jaderných, jaderných zařízení je, to vůbec není jednoduché najít nějaký kompromis. je pochopitelné že právě po fukušimě došlo k mnoha, eh, k mnoha rozdílným eh, velmi vypjatým diskuzím a proto v této době eh, takovýto pozměňovací návrh na směrnici dávat není vůbec jednoduché. také bych chtěl velmi ocenit tu snahu paní kolegyně jordanové najít, najít řešení při těch docela Eh, vyhraněných názorech a nesmírně si toho vážím protože myslím si že u těch kompromisů kde se to podařilo je to skutečně velmi dobré, dobrý názor. Jsem za, frakci, za naši frakci jsem přesvědčen, že je velmi zásadní udržení a maximální podpora eh, velké nezávislosti národních regulátorů tak aby jejich profesní dohled eh, byl skutečně oproštěn od eh, všech možných vlivů a byl na maximální profesionální úrovni. proto v těch místech eh, kde se to dotýká právě posílení eh, nezávislosti národních regulátorů my jako frakce ICR velmi podporujeme tyto kroky. proto u těch prvních šesti kompromisů se shodujeme a neviděli jsme nějakých zásadnějších eh, problémů. Tam, kde máme jiný eh, pohled, je právě u peer review, kdy eh, nejsme přesvědčeni, že by v pohledu na hodnocení měla komise vystupovat jako určitý určitý rozhodčí když to tak není myšleno teď to možná trochu eh, říkám silněji než je to takto myšleno ale právě pohled jednotlivých na zachování pohledu jednotlivých eh, národních regulátorů a jejich profesionální přístup vnímáme jako, jako to základní a v rámci i peer review aby docházelo k profesním využití těchto, eh, těchto názorů a k výměně zkušeností. proto i pro nás Eh, základní je eh, komunikace v rámci enseregu jako takového a proto jsme i připravili eh, ten druhý pozměňovací návrh kde právě je možné najít tento, tento pohled. proto tyto dva kompromisní návrhy seven a a seven b budou zítra takto předloženy a hlasovány protože byl, byla to oblast kde jsme Eh, se nebyli schopni přiblížit ve větší míře a proto my budeme eh, velmi podporovat eh, ten návrh 7b, který je, který je takto předložen. Ještě jednou bych chtěl velmi poděkovat paní zpravodajce Romaně Jordan za skutečně trpělivost s námi se všemi a s těmi názory, které se objevovaly a i svým kolegům, protože ta diskuze byla, myslím si, pro nás pro všechny velmi, velmi zajímavá a velmi důležitá a věřím, že se zítra podaří najít eh, to rozumné řešení, které by mohl eh, parlament přijmout. Tolik tedy z pozice stínového zpravodaje. Nevidím další z jednotlivých stínových zpravodajů za jednotlivé frakce, takže můžeme přistoupit k diskuzi a nejprve se přihlásila paní Grostet Děkuji, pane předsedající. Ano, máte pravdu, že toto je zvláště důležitá otázka, také citlivá věc. Já také chci poblahopřát paní zpravodajce. Domnívám se, že odvedla opravdu komplexní práci a že se jí nakonec podařilo přiblížit eh, různé názory, pozice, které se dost často odlišovaly. A to u klíčových otázek v rámci revize dokumentu. Nejprve jsem chtěla říct, pokud je o právní základ, toto je otázka, která se stále vrací. Já na to narážím od té doby, co jsem v Evropském parlamentu. Neustále se to vrací v souvislosti se všemi zprávami v oblasti jaderné energetiky. Pokud je o mne, Domnívám se, že bychom rozhodně měli zajistit, že jako právní základ bude ponechána smlouva Euratom. Podle mne by bylo příliš rizikové začínat tu debatu znova. Takový postup by totiž vedl k velice těžkopádnému procesu. Museli bychom svolat mezivládní konferenci, kde by se hlasovalo jednomyslně a tak dále. A já myslím, že rozhodně bychom k tomu přistupovat neměli v rámci revize směrnice. Potom další věc, transparentnost. Tady samozřejmě všichni souhlasíme, je jasné, že je nutné zajistit transparentnost a v této souvislosti vítám ty návrhy, které byly předloženy a usilují o zlepšení transparentnosti vůči spoluobčanům, tak abychom reagovali na jejich otázky, eh, obavy a obnovili důvěru v jadernou energetiku. To je totiž velice důležitá pro zajištění nezávislosti eh, elektrické, pro dekarbonizace naší ekonomiky. Je pravda, že doposud jaderná energetika trpěla tím, že neprobíhala kvalitní komunikace byla líčena negativně a také to bylo velmi nejasné pro spoluobčany a podniky. Je tedy jasné, že v oblasti transparentnosti musíme udělat velký pokrok. Třetí věc, kterou jsem chtěla zmínit, jde o rozdělení kompetencí mezi komisi a národní orgány. Tady víceméně souhlasím s vámi, pane předsedo. Jedna z věcí, kterou jsme se naučili po Fukušimě, je ta, že regulátoři neměli dostatek pravomocí nad eh, provozovateli, aby zajistili to, že v oblasti jaderné bezpečnosti bude provedeno to, co oni žádali. V této souvislosti tedy podporují ty pozměňovací návrhy, které usilují o posílení, ne, o posílení úlohy národních eh, regulátorů. Je jasné, aby, nebo je jisté, že tyto orgány musí mít finanční eh, prostředky tak, aby, byly, aby byla zajištěna jejich nezávislost také na jiných veřejných orgánech a také na jiných eh, skupina, zájmových skupinách. Z toho důvodu se dělám jisté obavy o některých návrzích, včetně kompromisu číslo 7a. To kompromis by totiž mohl vést k oslabení orgánů, eh, bez, národních bezpečnostních orgánů vůči komisi. Dokonce by byla pravomoc převede, převedena spíše na komisi. Já si vzpomínám, že v březnu roku 2013 jsme hlasovali o usnesení, které se týkalo posuzování rizik a to v souvislosti s jadernou bezpečností. V té době jsme provedli bilanci zátěžových testů, které prováděli evropští regulátoři v oblasti jaderné bezpečnosti a já mám pocit, že by bylo vhodné a také velmi důležité harmonizovat přístup oblasti jaderné bezpečnosti na úrovni EU. Měli bychom to posílit, měli bychom zdůraznit intensifikaci výměny názorů a zkušeností. Ovšem, v této souvislosti bychom měli více zapojit do věci NCREC e a pokud se to ukáže jako nutné, využívat také dodatečných um, vědeckých podnětů, tak jak to navrhují některé pozměňovací návrhy. Pokud je o návrh 7a, který přidává komisi, udává komisi příliš velké pravomoci, Tedy ten se mi jeví jako nevhodný a myslím, že lepší je kompromis 7b, který více zapojuje ty příslušné národní orgány. Už jsem hovořila o tom, že je nutné zajistit skutečnou nezávislost, to nebudu opakovat. Potom ty národní bezpečnostní orgány podle mne musí být eh, hlavními orgány, které tady posílíme. Takže ještě jednou si myslím, že velký pokrok by znamenalo, že do eh, vzájemných hodnocení zapojíme ENSREC, musíme zapojit také národní regulátory ve všech členských státech, Musíme zajistit, že si stanovíme ambiciozní cíle, efektivní monitorování a také, což je podstatné, nezávislost. Nezávislost národních bezpečnostních orgánů. To jsou věci, které jsem chtěla sdělit já v souvislosti s revizí této směrnice. Děkuji. Děkuji. Dále se přihlásil do diskuze pan Vidal Kvadras. Sí, gracias. Děkuji vám, pane předsedo. Já se chci připojit k všem, ke všem, kteří poděkovali paní zpravodajce, protože odvedla velice dobrou práci a má ještě další zásluhu, protože dokázala pracovat velice rychle, neboť se blížíme ke konci tohoto funkčního období a také velice přirozené, že práce kterou odvádíme v posledních eh, měsících, eh, nesmí přijít eh, v več a musíme navíc pracovat o něco rychleji než normálně. Jsem tedy rád, že máme možnost diskutovat o této věci a že doufejme, dokážeme tuto zprávu dořešit ještě za tohoto legislativního období a nebudeme ji nechávat dalšímu parlamentu. Já bych chtěl vyjádřit podporu pro pozměňovací návrhy, které hovoří o roli, kterou by měl, měly sehrávat národní regulační úřady. To jsou přesně ty úřady, které mají veškeré potřebné technické, odborné informace o zařízeních ve svých zemích a Myslím si, že to je velice důležité, pokud chceme dosáhnout zlepšení v této oblasti, tedy oblasti jaderné bezpečnosti. Konkrétně si myslím, že je naprosto zásadní, aby regulátoři byli nezávislí a aby měli zajištěné dostatečné odborné znalosti a zkušenosti. A říkám to proto, že v každém členském státu se eh, jmenují do těchto orgánů eh, také osoby podle politických kritérií a ne eh, nutně a výhradně podle Eh, kritérií odborných, eh, technických a vědeckých. A to je, myslím, veliká škoda, neboť regulační úřad eh, musí združovat vysoce kvalifikované pracovníky z oblasti, která eh, jim přísluší a tito odborní pracovníci musí být zastoupeni napříč organizací až na té nejvyšší organizaci. Musí to být skutečně eh, odborníci na slovo vzatí z dané oblasti a to je skutečně potřeba podtrhnout eh, a naštěstí se to podařilo díky pozměňovacímu návrhu, protože skutečně bohužel jsou takové členské státy, které jmenují do podobných úřadů na základě čistě politických či stranických kritérií a já si myslím, že to je skutečně um, velká škoda a velký problém. Jaderná energetika, to je věc, o které většinou velice silně smýšlí i veřejnost a pokud jde o evropskou strukturu, určité evropské zastřešení oblasti jaderné bezpečnosti, to je dobře, protože tím posílíme důvěru veřejnosti v tuto energetiku a umožní to další rozvoj tohoto sektoru a zabrání to růstu demagogů a populistů. Nicméně, zároveň je také pravda, že Euratom to je, myslím, jako smlouva zcela jasná věc. Je potřeba uznat, že každý členský stát má svou vlastní odpovědnost za energetický mix a že jaderná energetika je strategickým faktorem v energetice každého jednotlivého členského státu a to je třeba bezpodmínečně eh, dodržovat eh, a to zdůrazňuji. Myslím si, že na zítra už je tedy vše připraveno, že doufejme, dospějeme při hlasování k dobrému výsledku a že paní eh, Jordan si konečně bude moci klidně vydechnout. Díky ní máme před sebou výsledek velice kvalitní práce. Děkuji. Děkuji a nyní se přihlásila paní Hibner. Prosím. Děkuji bardzo. Děkuji. Po eh, katastrofě ve Fukušimě jsme si všichni uvědomili to, eh, že bychom měli eh, klást prioritu na bezpečnost v Evropě a právě proto jsme přišli s iniciativou na změnu směrnice. A proto naše kolegyně navrhla a sestavila tu zprávu, a my musíme říci, že v té zprávě jsou obsaženy všechny nejdůležitější body my požadujeme monitoring, který by umožňoval úplnou eh, kontrolu eh, všech jaderných elektráren. A také jsme říkali, že eh, chceme důkladné a pravidelné kontroly, které by dohlížely na správné a bezpečné fungování všech nukleárních elektráren. Také jsme říkali, že doufáme, že monitorovací agentury v jednotlivých členských státech budou e, dostatečně e, vyspělé, aby neměly problémy s vykonáváním tohoto úkolu. A e, Teď zdá se, že přijímáme pozměňovací návrhy, které nedávají žádný smysl a které naopak podkopávají fungování e, těchto agentur. Zdá se, jako by snad fungovaly tak dobře, že teď navrhujeme e, že bychom jim neměli důvěřovat, neměli bychom důvěřovat jejich nezávislosti, ale tak to není. My bychom měli dát těmto orgánům úplné pravomoci, aby mohli konat svou práci. Neměli bychom spochybňovat jejich důvěryhodnost. To, co říkala Francoise, je velice důležité a konkrétně to, že v budoucnu budeme potřebovat harmonizovaná kritéria. podle kterých bychom mohli nastavovat minimální bezpečnostní strop u jaderných elektráren. Já doufám, že se nám podaří odhlasovat ustanovení, která by to umožnila. Mám také pocit, že je nejvyšší čas, aby eh, naše představy energetického mixu eh, zahrnovaly i eh, jadernou energii. Nemůžeme říkat, že jaderná energie je nepřijatelná. Musíme vysvětlit našim občanům, bezpečnostní eh, parametry a vysvětlit, že jaderná energie bude bezpečná z technického hlediska, ano, ale také, že bude nabízet bezpečnost energetické dodávky spotřebitelům i průmyslu. Děkuji. Dále se přihlásil do diskuze pan kolega Březina za slovo. I já bych se chtěl připojit k těm, eh, kteří poděkují naší kolegyni za práci, kterou odvedla. Eh, je to nesmírně těžké, protože eh, v otázce využití jaderné energie nejsme rozděleni politicky. Snad s výjimkou strany zelených, ale jsme rozděleni na země, které využívají jadernou energii k výrobě Eh, elektrické energie a na země které eh, jsou proti. Eh, já jsem pro všechna opatření která vedou ke zvýšení nezávislosti a síly regulátorů jsem pro zvětšení transparentnosti a možná i pro něco co mohu nazvat téměř absolutní transparentnost tam kde ale se ale už eh, dotýká eh, role komise eh, toho že by mohla ovlivňovat regulátory jsem proti a proto jsem také pro kompromisní pozměňovací návrh seven b. Eh, domnívám se že naše kolegyně odvedla vynikající práci a vynikající, ten, kompromis že je vynikající právě proto že z jedné strany eh, se mi v něm jako zastánci jaderné energie se mi v něm některé věci nelíbí z druhé strany slyším že je málo ambiciózní takže výsledek bude jistě dobrý. Eh, doufejme že zítra bude evropa eh, bohatší o jeden smysluplný dokument. děkuji za pozornost. Děkuji. dále se přihlásil do diskuse pan kolega paška. prosím. Děkuji za slovo, vážený pan předsedající. Děkuji za slovo, vážení kolegové, pane předsedo. Já chci eh, také říci, že oceňuji práci paní Jorda, naší eh, zpravodajky odvedla důležitou práci a to velice zodpovědně. Domnívám se, že bychom měli zachovat právní základ Euroatomu, protože to je skutečně eh, to, na čem bychom měli stavět eh, tuto legislativu. Rovněž si myslím, že pozice národních regulačních úřadů musí být co nejvíce nezávislá. Myslím si, že pokud budou existovat dobrá mezinárodní pravidla, a národní regulační orgány budou mít dostatek kompetencí, budou to odborné instituce fungující bez politických zásahů, tak ten mezičlánek Evropské komise bude zbytečný. Takže struktura by se měla odvíjet od mezinárodních pravidel, která by se měla aplikovat eh, v EU i jinde po světě. Děkuji. Děkuji a tím jsme vyčerpali celý seznam přihlášených členů výboru do diskuze a poprosil bych o komentář zástupce Evropské komise z Generálního ředitelství pro energetiku, pana Garibu, jestli je přítomen, prosím. Eh, thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, vážení europoslanci. Nejprve jsem chtěla říci, že na základě toho, co jsme si dnes vyslechli, mám pocit, že asi tento dokument získá poměrně velkou podporu v této, v této instituci a musím říci, že komisi to dělá radost. Chtěl bych zvláště zdůraznit eh, práci, kterou odvedla paní zpravodajka. Té se povedlo sloučit eh, dosti odlišné názory a podařilo se jí také snížit počet pozměňovacích návrhů, návrhů z 215 na 7 až 8, v závislosti na tom, jak si to vykládáme. Také jsem chtěl poznamenat, že pokud je o načasování rozhodnutí, které budete přijímat, je klíčové. Je to velmi důležité a zdůrazňovali to i někteří řečníci, že tento legislativní akt je hlavní součást reakce Evropské unie na Fukushimu. Je tedy klíčové, aby stanovisko k této věci vytvořil tento parlament a ne až ten příští, tak aby celá ta otázka mohla být uzavřena a to, co nejdříve. Toto je samozřejmě úspěch paní zpravodajky, která ale úzce spolupracovala se všemi stínovými zpravodaji a ukázalo se, že panovala velice konstruktivní atmosféra a přístup k celé věci. Také jsem chtěl říci, že pokud je o pozměňovací návrhy, my jsme se předběžně na všechny ty návrhy dívali a obecně řečeno mohu poznamenat, že komise plně anebo částečně všechny ty návrhy podporuje. Asi vás nepřekvapí, že pokud je o volbu mezi návrhy 7a a 7b, Evropská komise mírně upřednostňuje, pokud to tak mohu říci, návrh 7a. Potom ta druhá otázka v rámci diskuze, která se na výboru e, objevuje také pravidelně, je diskuze o právním základu k tomuto návrhu. Tady musím říci, že chápeme názor parlamentu, pokud je o právní základ. Chápeme to, co říkáte v souvislosti se smlouvou Euratom, ale u tohoto konkrétního legislativního aktu bych chtěla připomenout dvě věci. Jednak v roce 2002 Evropský soudní dvůr podpořil jako právní základ pro oblast jaderné bezpečnosti článek 31 a následující smlouvy Euratom a potom za druhé, vzhledem k tomu, že se jedná pouze o změnu existující směrnice, která již vychází z nějakého konkrétního článku smlouvy Euratom, je jasné, alespoň pokud jde o komisi, zvolit si řešení, tedy to, že bychom měli být konsistentní. Nebudu zacházet do detailů, paní zpravodajka již nastínila analýzu jednotlivých pozměňovacích návrhů, pouze bych zdůraznil jednu věc. Zvlášť velkou radost nám dělá to, že klíčové koncepty v rámci revize směrnice, tedy nezávislost regu- regulátorů, potom transparentnost a navýšená úroveň bezpečnosti jaderných zařízení, to jsou eh, tedy aspekty, které parlament podporuje a nám to dělá radost. Děkuji. Děkuji a požádal bych tedy o závěrečné shrnutí paní kolegyni Jordan jako zpravodajky. Prosím. Thank you. I have my... Děkuji. Já jsem měla eh, tlumočení do slovinštiny, takže budu teď hovořit slovinsky. Omlouvám se, že předtím jsem si to neuvědomila. Děkuji vám eh, mnohokrát eh, za tuto diskuzi. A začnu tou otázkou právního základu. Eh, já bych si opravdu přála, aby právní základ nespůsobil to, že tato otázka se posune až do příštího volebního období parlamentu. K nehodě ve Fukušimě došlo na začátku našeho mandátu a e, my se o tom musíme rozhodnout teď. Dlužíme to našim občanům. A pokud jde o to, že otevíráme otázku právního základu teď, tak to pro mě znamená zdržování. Tady nejde o to, že bychom přijímali novou směrnici. My pouze e, přeskoumáváme směrnici, e, která e, už je v platnosti a je založená na smlouvě Euratom. Já jsem ráda, že jsme jednomyslní v otázce transparentnosti. A také jsem ráda, že všichni považujeme bezpečnost za nejvyšší prioritu. Za prvé musíme zajistit bezpečnost. Musíme zajistit patřičné finanční a lidské zdroje, eh, aby mohly eh, fungovat patřičné bezpečnostní mechanismy. Eh, hovořili jste tady o nezávislosti národních regulátorů a podle mého názoru kompromis 7a umožňuje tuto nezávislost. Eh, pokud podle eh, nového znění národní regulátoři eh, budou mít tu nezávislost, kterou chcete. Rozdíl je pouze v tom, že Evropská komise má určitá práva, pokud jde o NSREG. A e, to je postup, který už v minulosti fungoval a který funguje i teď, e, například e, v případech zátěžových testů a dalších hodnocení. Podle mého názoru je dobré neuzavírat nebo neuzavírat ne uh, hodnocení pouze uvnitř členských států. Uh, NSREG a Evropská komise je částí NSREGu, by uh, měla uvažovat, jakým způsobem by se měla implementovat doporučení vzešla z těchto hodnocení. A nezáleží tady na tom, jestli budeme hlasovat pro 7a nebo 7b. V obou případech to bude zlepšení pro tu směrnici, ale jakožto zpravodajka já stále podporuji 7a. A závěrem bych znovu chtěla poděkovat všem za velice dobrou spolupráci. Děkuji stínovým zpravodajům i všem ostatním, děkuji sekretariátu a ostatním kolegům. Musím říci, že komise s námi jednala velmi otevřeně a kdykoliv jsme položili otázku, tak jsme se dočkali odpovědi. Tak děkuji kolegům děkuji za tuto diskuzi a uzavírá se tím i naše dlouhá debata v rámci eh, činnosti stínových zpravodajů a zpravodajky a ještě jednou děkuji za ten celý velmi, velmi zajímavý postup i s tím o čem hovořil pan vidal quadras pod tím velkým časovým tlakem jak se blíží konec tak samozřejmě jsme chtěli zvládnout i tuto agendu. ještě jednou děkuji upozorňuji že tedy hlasování bude zítra k tomuto bodu bude zítra po desáté hodině, poté jak budeme, eh, jak budeme vyfoceni, takže nejdřív nás vyfotí a pak ještě budeme hlasovat, takže to budou ty akty. Tímto můžeme přejít eh, k dalšímu bodu a to je eh, výměna názorů s panem Dominikem Ristory, novým generálním ředitelem generálního ředitelství pro energetiku Evropské komise o energetické politice. Já bych pozval pana Ristoriho eh, k nám tady za předsednický stůl. Yeah. ještě jednou vítám pana ristoriho na našem výboru nesmírně si vážíme toho že mezi nás přišel na výměnu názorů z celého toho spektra energetiky protože energetika tak jak tady ve výboru všichni velmi dobře víme je tím eh, velmi zásadním bodem diskusí do budoucna velmi zásadní rozhodující o, o konkurenceschopnosti evropy a není to vůbec tak jak jsme i viděli v předcházejícím bodu není to vůbec jednoduchá záležitost protože eh, každá členská země přistupuje ke svému energetickému mixu eh, svým způsobem ze svých historických zkušeností a proto i činnost pana generálního ředitele nebude nijak, určitě jednoduchá. Držíme mu palce a velmi si vážíme toho, že mezi nás přišel. Určitě všichni jsme rádi, že budeme moci si vyměnit názory. Once more. And, a předávám tedy slovo panu Ristarimu na začátek a potom kolegové určitě budou mít mnoho, mnoho dotazů. yours. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, chci vám poděkovat za pozvání na toto zasedání, které přichází, jak jste říkal, v aktuální moment, ve chvíli, kdy se opět začíná o energetice hovořit a stává se to samotným centrem politického zájmu. To platí v Evropě, ale zároveň to platí na mezinárodní úrovni, v, celé, v rámci celé geopolitické situace. Já bych chtěl v rámci svého příspěvku zdůraznit zvláště dvě důležité věci. Jednak, co se mění, a mění se to v celosvětovém mezinárodním kontextu velice rychle, je to, že musíme anticipovat a integrovat nebo reagovat na vývoj, který probíhá. A na základě toho musím zdůraznit, že je nutné vytvořit evropskou energetickou politiku, která bude založena na vhodně zvolené rovnováze, na tom right balance, mezi konkurenceschopní na jedné straně a udržitelností na straně druhé. Co se mění na mezinárodní úrovni? Tím začnu. A pro nás to není nic nového. Jednak dochází k diversifikaci zdrojů, Začíná se stále více využívat obnovitelná energetika, nejenom tady v Evropě, ale také v Ázii a na latinskoamerickém kontinentu. Také se šíří nekonvenční eh, těžba ropě zemního plynu, zvláště ve Spojených státech, což má potom výrazný dopad na ceny a konkurenceschopnost. Za druhé, nastává velký tlak na straně poptávky. A já si myslím osobně, že se jedná pouze o začátek. Začátek celého procesu. To má tři různé dopady. Jednak na demografii, zaznamenáváme zrychlený vývoj v této souvislosti. V rámci 19. století je o miliardu eh, obyvatel více, Už teď eh, je vlastně 7 miliard obyvatel na planetě a brzích bude 9. Dále, narůstající urbanizace. Celosvětová populace se soustředí stále více do měst, stěhují se z vesnic do měst, což znamená, že spotřebovávají také více energie. A za třetí, dochází k velice rychlému vývoji střední třídy. Příslušníků střední třídy je stále více a můžeme říci, že v následujících dvou desetiletích můžeme počítat ale můžeme e, počítat, že střední třída bude mít o 2 až 3 miliardy příslušníků více, zvláště v Číně, Asii obecně, ale také na latinskoamerickém kontinentu a i v Africe. Můžeme tedy předpokládat, že to bude mít také velký dopad na ceny. Ceny zůstanou v energetice i nadále vysoké. A poslední věc, poslední aspekt, který je výsledkem celé analýzy, je, že dochází k nárůstu konkurence v geopolitické situaci mezi jednotlivými eh, ekonomickými mocnostmi. Snaží se zajistit si, si přístup k energetickým zdrojům. To vše probíhá v globalizačním rámci, v rámci, kdy si stále větší eh, význam zajišťují trhy. V minulosti jsme zaznamenali, jak eh, velkou moc měl ropný trh, nyní to začíná platit také pro plyn, i ten nekonvenční plyn a eh, skapalněný plyn. My v Evropě, kteří máme eh, poměrně málo zdrojů, tedy potřebujeme vytvořit vyváženou energetickou politiku, pokud je o konkurenceschopnost, musíme se také soustředit na udržitelnost a na jadernou bezpečnost. Musíme si zvolit několik hlavních os a já zmíním eh, několik z nich, asi 6-7. Za prvé, musíme usilovat o vyváženou dekarbonizaci. V této souvislosti musím říci, že nemáme jenom špatné zprávy. Dnes v Evropě například víme, že 50 elektřiny nyní v roce 2014, nehovoříme v roce 20, 2020 nebo 30, tedy už nyní 50% elektřiny eh, je vytvářena bez CO2, například z obnovitelných zdrojů energie a také pochází eh, z jaderné energie. Tedy ty obnovitelné zdroje plus jaderná energetika představují 50 veškeré elektřiny bez CO2, což znamená, že jsme lídry ve světě. Jistě víte, že my jako komise navrhujeme do roku 2030 o 40 eh, snížit eh, CO2. A mimochodem, velkou radost mi dělá to, že parlament hlasoval přesně, přesně tak, aby tohoto bylo dosaženo. Velký počet členských států také tento cíl podporuje. I když několik otázek ještě přetrvává, zvláště například eh, Polsko a některé země na východě si kladou otázky, které souvisí s jejich ekonomickou strukturou. My potřebujeme zajistit vývoj technologií zaměřených na eh, produkci čisté elektřiny, protože nejenom, že se uhlí bude i nadále používat ještě nějakou dobu v Evropě, Například v Polsku eh, Polsko se z 80% spolehá na uhlí a i některé další země, ale uhlí bude důležité a dominantní i v některých rozvíjejících se zemích. Takže je velice důležité, abychom tady eh, sledovali vývoj nejnovějších technologií na úrovni EU a zaměřili se na to zvláště v souvislosti s podniky. Dále. Potřebujeme zajistit vývoj obnovitelných energií a více se v této souvislosti soustředit na trh. My to tedy navrhujeme, stanovili jsme ten evropský cíl ve výši 25%, ale když říkám, že se musíme soustředit na trhy, tak to znamená, že musíme postupně přestat používat dotace, neodůvodněné dotace, a to ve chvíli, kdy už existuje nějaká technologie, která je z komerčního hlediska života schopná. To je velmi důležité. Potřebujeme také zajistit vyvážený a diversifikovaný eh, energetický mix. Máme totiž málo zdrojů, jak už jsem říkal, v Evropě a nemůžeme všechno sázet na jednu kartu. Za druhé, potřebujeme prohloubit vnitřní trh. Musíme vytvořit eh, jednotnou, sjednocenou síť. Není normální, aby některé členské státy z velké části závisely na síti třetí země, například balské země závisí ze 100% na ruské síti. Je také velmi důležité zvláštní význam přikládat propojení. Propojení tedy mezi těmi oblastmi, kde je to zvláště důležité. Hovořím zvláště o Iberském polostrově. Tam zvláště propojení za Pyrenejemi, tedy Španělsko, Španělska s Francií, se musí stát realitou a musíme to silně podporovat. Tady odkazuji na zasedání minulý týden, které proběhlo mezi zástupci francouzských a španělských sítí. Dále potřebujeme si zvolit posílený regionální přístup k této otázce. Proč? Je to z toho důvodu, že propojení a vývoj infrastruktur je velice důležitý, my to tak bereme, ale zároveň není možné tady udělat pokrok za den, za měsíc ani za rok. Musíme jednak začít vytvářet, stavět, tam, kde již nějaká propojení existují, kde již existuje propojená spolupráce mezi orgány na jedné straně, eh, regulátory, TSO. A to mám na mysli zvláště eh, kontinent se severní částí. A také se musíme zaměřit na jihovýchod a jihozápad Evropy. Musíme také zajistit, aby regulátoři a TSO se soustředili na prioritní otázky. To mimo jiné také umožní lépe integrovat obnovitelné zdroje energetiky nebo energii do energetického mixu. Také budeme moci lépe centralizovat a posílit eh, celkově mechani- kapacitní mechanismy. A takto musíme postupovat na regionální úrovni. Potom za třetí musíme se zaměřit na poptávku a energetickou účinnost. My v Evropě máme jeden z nejvíce rozvinutých právních rámců na celém světě. Toho musíme využít. Zatím toho plně nevyužíváme. Ale ani tady se nedá říci, že by věci byly černé nebo bílé. Samozřejmě dochází k pokroku, podařilo se dosáhnout velkého pokroku, zvláště ze strany podniků a průmyslového odvětví, Tady máme skvělé výsledky a konkrétně lepší než eh, naši konkurenti například ve Spojených státech. Zároveň jsme ale ještě velice daleko plného, plnému využití potenciálu, který máme. A to zvláště v oblasti stavebnictví. Tam jde o 40% spotřebu energií, protože nemáme dostatečně izolované existující eh, budovy a potom také se musím zaměřit na vytápění. Potom za druhé, doprava. Tam bychom si měli stanovit minimálně dvě hlavní priority. Jednak zlepšení fungování spalovacích motorů, což by nám mohlo umožnit snížit eh, spotřebu energie a také snížit eh, vytváření CO2. Měli bychom také využít nejvíce rozvinutých materiálů, které máme k dispozici. A já si myslím, že z technologického hlediska toho jsme schopní. Myslíme si, že bychom mohli se dostat na 4 až 3 litry spotřeby u automobilů a to u těch klasických automobilů. A potom bychom se měli více zaměřit na elektromobilitu, na využívání elektron- elektronických automobilů v městech. Potom třetí oblast, důležitá, jde o elektrická zařízení. Tam prostřednictvím ekodesignu a ekooznačování máme možnosti vytvářet zařízení, které budou světovou špičkou a budou využívat eh, nebo plnit ty nejpřísnější normy. Dále, musíme se zaměřit na ceny a náklady. Vytvořili jsme nedávno analýzu, která nám celou tu otázku významně osvětlila. Zjistilo se, že existuje obrovský rozdíl mezi velkoobchodními cenami a maloobchodními cenami. A tady je velmi důležité, aby vlády, eh, ekonomičtí aktéři a všichni zúčastnění na to zareagovali a vyvodili z toho důsledky. Další důležitá věc, měli bychom lépe používat a více reagovat v oblasti inovací, vědy a výzkumu a nových technologií. Odvětví energetiky s několika výjimkami často neinvestuje do této oblasti. Přičemž je jasné, že my nebudeme schopni zajistit dostatečnou úroveň konkurenceschopnosti, pokud získáme spoždění například v oblasti patentů, v oblasti používání nejpokročilejších technologií, materiálů a dostupných zařízení. Uvedu příklad. Koncem týdne jsem se díval, jaká je situace v oblasti patentů. Například u inteligentních měřičů. To se týká všech inteligentních měřičů. Pokud je o technologické hledisko, dospěli jsme k plné zralosti. To znamená, dospěli jsme do, chvíli, kdy, do chvíle, kdy bychom mohli toto již masivně šířit, mohli bychom zákazníkům umožnit eh, tyto měřiče používat, ale pokud je o patenty, tak tady zaostáváme, jsme za Spojenými státy a dokonce i za Ázií. Takže tady bychom měli vykonat velké úsilí a snažit se dohonit to spoždění, do kterého jsme se dostali. A nakonec, samozřejmě musíme plně využívat všechny komunitární fondy k tomuto účelu. Chci připomenout, že za podpory parlamentu budeme mít 6 eh, miliard eur v rámci horizontu 2020 na inovace, budeme mít 3 miliardy na strukturální fondy, 5,8 miliard na Connecting Europe, na propojení Evropy, takže je velice důležité, abychom to všechno využili a také, abychom příslušnou pozornost, co největší pozornost, mimochodem předchozí diskuze ukázala, že to je důležité, tedy musíme věnovat bezpečnosti jaderné bezpečnosti a zabezpečení dodávek energií. Já jsem velmi rád, že parlament podporuje naše iniciativy a postupy v této souvislosti, protože Evropa musí i nadále zůstat architektem v této oblasti, musí být lídrem. Jaderná energetika musí plnit nejvyšší standardy a musíme také úzce spolupracovat se všemi partnery. To je velmi důležité. Děkuji za slovo. Děkuji eh, panu generálnímu řediteli a děkuji za ten skutečně velmi realistický pohled na současnou situaci energetiky v evropě a myslím že to hlavní to co řekl na začátku že to je začátek čekají nás určitě velmi velmi zásadní chvíle rozhodování a to myslím že je do té naší debaty ten správný začátek. do, do, do diskuze se přihlásili Eh, mí kolegové první má slovo paní grossette. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat panu generálnímu řediteli. Vy jste nám tady vlastně nastínil eh, takové shrnutí, které bylo velice zajímavé a úplné, týkalo se aktuální situace energetické politiky Evropské unie. můžeme vidět například to, co se děje v Ukrajině, na Krymu a na základě toho vidíme, jak důležitá je energetická nezávislost EU. A také je nám jasné, jak na této otázce musíme ještě pracovat. Já jsem přesvědčena o tom, že příští mandát Evropského parlamentu bude mandát, kde bude mít obrovský význam energetická politika Evropské unie. Myslím si, že energetická politika by se vlastně měla stát samotným základem pro veškeré naše reflexe. Řada dalších věcí v oblasti výzkumu na tom totiž bude záviset, i v oblasti inovací, jak jste říkal, takže obecně celá průmyslová politika na tom bude záviset. To je extrémně důležité a já vám děkuji za to zhrnutí, které jste nám poskytl. Z toho vyplynulo, jaké problémy budeme muset řešit. Já bych chtěla trvat zvláště na té otázce cen, vy jste o tom hovořil. Ceny a náklady. To je problém, protože v Evropě jsou ceny energií často mnohem vyšší než v jiných významných ekonomických zónách. Například víme, jaké jsou ceny ve Spojených státech. A to díky tomu, že se tam velmi rychle šíří uh, těžba břidlicového plynu. To potom samozřejmě uh, také postihuje konkurenceschopnost našeho průmyslu. Také musíme čelit uh, riziku úniku uhlíku a delokalizaci této souvislosti je situace opravdu velmi naléhavá. Energetická politika totiž už se souvisí s průmyslovou politikou a také s obecně s hospodářstvím EU. Musíme si tedy vytvořit globální vizi energetické politiky a ta musí být samozřejmě navázána na klimatickou politiku, to je jasné, ale nejenom na ní. Musí být obecně navázána na celou průmyslovou politiku. Já jsem během posledního mandátu často Evropské komisi vyčítala to, že komise hovoří příliš o energetické politice, že se příliš soustředí na tu klimatickou politiku, která je samozřejmě důležitá, ale zapomíná na oblast průmyslu. Já tedy říkám, musíme zachovat eh, produkci na úrovni EU, to je zásadní, a náklady ceny energií by tím neměly trpět. Máme nový návrh pokynů, eh, které se týkají státní podpory na, rok, na roky 2014 až 2020. Také byla spuštěna veřejná konzultace v prosinci. A já musím říci, že mi dělá velkou radost, že komise má v plánu vytvořit systém financování energií využívajících málo uhlíku, že chce vycházet z trhu, ze situace na trhu. My totiž známe Máme k dispozici jisté technologie, které už jsou hotovy, neměly by být dotovány ze strany státu, protože na to potom doplácejí spotřebitelé a podniky. Ovšem, děláme starosti posílení kritérií pro výjimky v elektrointenzivním odvětví. Snížil se například počet způsobilých odvětví a snížily se také stropy pro ty výjimky a já musím říct, že mi to dělá obavy. Obávám se, že nové pokyny ještě navýší ceny a náklady na energie. Musím tedy říci, že posílení, zpřísnění těch kritérií se týká řady odvětví, odvětví navíc to souvisí s rizikem úniku uhlíku. A mne by zajímalo, pane generální řediteli, jak můžete odůvodnit takovéto opatření, to zpřísnění? Souhlasím s rozhodnutími, která byla přijata v rámci klima a energie, ale myslím si, že bychom měli i nadále mít tu pragmatický a realistický přístup k věci. Poněkud mne udivuje, že tady máte v plánu stanovit jednotný přístup pro různá průmyslová odvětví a zároveň nezohledňujete technické i ekonomické možnosti různých odvětví. Například existují eh, odvětví jako metalurgie. Metalurgie v Evropské unii hodně utrpěla a my musíme metalurgii v EU zachovat. Je to totiž metalurgie, která je přímo tady a za každou cenu musíme zajistit, aby zde zůstala. Je to vlastně celý základ, stabilní základ průmyslové politiky. Jak chcete, abychom měli průmyslovou politiku v EU, aniž bychom měli metalurgii? Když eh, se dotazujeme zástupců průmyslu, říkají, že do roku 2050 není možné snížit eh, pardon, komise žádá o e, splnění cíle 80%, co zástupci průmyslu nám říkají, že reálné je pouze maximálně 15%. Musíme rozhodně zohlednit náklady, reálné náklady na energetiku, protože jinak hrozí našemu průmyslovému odvětví velké riziko, alespoň některým konkrétním oblastem. Já se tedy ptám, jak vidíte tu vazbu mezi nutností zachovat konkurenceschopnost některých našich odvětví, které jsou velice intenzivní, a na druhé straně, jak to chcete sloučit s nutností vytvořit opravdou politiku energetické nezávislosti? Děkuji. Eh, pan Rosety odpoví hned, ať Ristory, ať, ať to eh, nezapomene. Jo. D'abord, je... Ano, já chci paní Gerstedt nejprve poděkovat. Děkuji za všechny vaše komentáře a musím říct, že sdílím vaše stanovisko týkající se významu v budoucím evropském mandátu významu energetiky. Sdílím také to, co jste říkala v souvislosti s tím, že je nutné mít vazbu mezi energetickou politikou a politikou průmyslovou, to je pravda. Potřebujeme také mít eh, stabilní průmyslovou základnu v Evropě, a musím říci, že toto je názor, který víceméně sdílí všechny členské státy. Já, když cestuji po hlavních městech Evropy, vidím, že toto je velice důležité ve všech zemích, že to má vysokou prioritu všude. A musím vám říci, že to je novinka. V minulosti tomu tak nebylo ve všech členských státech, nyní se to mění. A mohu říci, že pro nás to představuje naději. Myslíme si také, že to v reálu potom přinese výsledky. Pokud je o náklady, to, co jste říkala, jasně ukazuje velký rozdíl mezi velkoobchodními a malobchodními cenami, to je pravda. Malobchodní ceny jsou často navyšovány a to nejenom na základě opravdu té energetické komponenty. Já myslím, že bychom se nad tím měli společně zamyslet s vládami těch zemí, kterých se to týká. Také jsem si vyslechl to, co jste říkala v souvislosti s pokyny a státní podporou v oblasti energetiky a životního prostředí. Musíme zajistit lepší kompatibilitu mezi různými oblastmi, tedy mezi tím, Například, co podnikáme v oblasti politiky hospodářské soutěže, samozřejmě musíme respektovat eh, příslušné výsady a pravidla v této oblasti a mezi tím, co provádíme v oblasti promyslové politiky a energetické politiky a také politiky zaměřené na životní prostředí. V této souvislosti musím říci, že vyslané signály zohledňují obě oblasti, energetiku i hospodářskou soutěž. My totiž musíme jisté věci vysvětlovat. Například v oblasti hospodářské soutěže máme experty na tuto věc, ale ti nejsou vždy nutně experty na průmysl nebo energetiku. Takže někdy musíme věci vysvětlovat, vysvětlovat, proč postupujeme tak, jak postupujeme. A pokud je o kritéria pro výjimky elektrointenzivního průmyslu, jak jste říkala, je pravda, že proběhla ta veřejná konzultace. Proběhla aktivní diskuze, což eh, se stává vždy předtím, než o nějaké otázce diskutují generální eh, ředitelství komise. Projednali jsme to také s různými aktéry a vládami členských států. A musím říci, že už se blížíme dosažení rozhodnutí. Je ale velmi důležité, aby příslušné rozhodnutí zohlednilo všechny ty aspekty, které jste zmiňovala. Mám pocit, že v současné době už lépe chápeme situaci, například ve srovnání s situací před dvěma měsíci. Máme nyní lepší přehled Díky všem informacím, které jsme dostali na generální ředitelství pro konkurenceschopnost, se nám podařilo situaci pochopit. Neuběhne snad ani týden, aniž bychom konzultovali tuto otázku, aniž bychom se jí věnovali a já doufám, že kromě toho, že se situace v této věci konečně odblokovala, včetně ze strany příslušného komisaře, pana Almunii, Doufám, že příslušná rozhodnutí umožní zohlednit eh, cíl, o který nám jde. Tedy jde nám o to, aby ten zmiňovaný seznam nebyl restriktivní, ale bude se jednat o seznam, který pokud je o odvětví, pokryje co největší počet odvětví. Vy jste například zmiňovala ocel, hliník, papír, chemii, všechna tato odvětví. Je pravda, že to jsou základní průmyslová odvětví a je tedy velmi důležité, aby v Evropě tato odvětví zůstala. Jednak z toho důvodu, že je to základ samotného průmyslu a také protože vytváří velký počet eh, pracovních míst. V současné době máme stanoven ten cíl 20 HDP pro oblast průmyslu, i když jsme to už hodně ztratili, Některé země před 20 lety byly na úrovni 34%, nyní jsou na úrovni 14% HDP, to znamená, že přišli o 20% a je velmi důležité, abychom my vytvořili globální politiku, která zohlední všechny tyto komponenty, všechny tyto součásti. Myslím si, že dnes v porovnání s minulostí eh, je situace uspokojivá. Děkuji. Pan kolega Antonio. Eh, eh, Děkuji, pane předsedající vážený pane generální řediteli, vážení přátelé. Já jsem velice rád, že jste byl jmenován na tento post. Blahopřeji vám a jsem si jist, že určitě odvedete skvělou práci v rámci vašeho mandátu. Vím totiž, eh, jakou práci jste odváděl v minulosti během vaší kariéry, takže jsem si jist, že budete úspěšný. Jsem si jist, že přispějete aktivně také k práci na generálním ředitelství pro energii, což je jedno z nejaktivnějších generálních ředitelství komise. Nás všech se velmi týká ten problém cen energií. Zvláště cen pro průmyslové odvětví, protože ty rozhodně nejsou příznivé. Situace se liší v členských státech ale každopádně, když to srovnáme například se Spojenými státy nebo s Čínou, tak nejsme příliš konkurenceschopní. Je to tedy problém, tak jak jste říkal. Je, problém, je pravda, že máme problém s cenami pro spotřebitele, a potom je tady také ten významný problém rozdílu mezi maloobchodními a velkoobchodními cenami. Dalším problémem, který se začíná pomalu objevovat, se týká inteligentních sítí spotřebitelů. My jsme do toho vkládali velké naděje a nakonec, to už se ukázalo, je situace mnohem obtížnější, než jsme předpokládali. Tedy přeměnit eh, spotřebitele na mm, inteligentního správce své vlastní spotřeby energie. Jak jistě víte, my všichni souhlasíme s vaším regionálním přístupem, tedy tím, že bychom měli posílit regionální přístup, zaměřit se na propojení a také všichni souhlasíme s tím, že v oblasti propojení bylo dosaženo pouze zanedbatelného pokroku. Rada v Barceloně se věnovala infrastrukturám a tam jsme zaznamenali, že ten cíl 10% nikdy nebyl dosažen. A nyní Některé země jsou velmi nespokojeny s tím, co se děje. Jistě znáte tu iniciativu 11 členských států, kam spadá i má země, která usiluje o to, že bychom měli situaci posílit a vylepšit. Také jistě víte, že parlament odhlasoval cíl 30% v oblasti propojení. A Nás i mne konkrétně by zajímalo, jaká je reakce komise na tento návrh. My všichni tady známe oficiální návrh komise. To znamená, víme, že komise navrhuje 40% energetickou účinnost. Stále se tam hovoří o té transpozici nebo o účinnosti a efektivitě. Víme, že byl potom stanoven ten vágní cíl 27% pro jednotlivé členské státy, ale i ta 40% účinnost, to je věc, kterou musíme srovnávat s 25 lety, které už uplynuly. To znamená, že se jedná o cíl o 40 více, tedy o 40% ještě zlepšení v porovnání s rokem 1990. To, co tedy může na první pohled, pohled vypadat jako velice ambiciozní, ve skutečnosti příliš ambiciozní není. Jsme tedy velice rádi, že zmiňujete vše co je zmíněno v horizontu 2020, ty 3 eh, miliardy na regionální fondy, 6 miliard eh, na další aspekty a tak dále, ale zatím se mi to jeví ještě příliš vágní. A mne by tedy konkrétně zajímalo, i nás obecně by zajímalo, jak nahlíží komise a vaše generální ředitelství konkrétně na cíle a ambice, které jsme vyjádřili my, tedy těch 30 pokud je o propojení. Jistě víte, že v oblasti propojení máme velice závažné problémy a pokud tyto problémy nevyřešíme, nikdy se nám nepodaří vytvořit propojený trh s energiemi. Já se omlouvám, že jsem hovořil tak dlouho. Děkuji. Děkuji. Eh, teď bude skupina eh, tří tří kolegů dotazů a potom pan generální ředitel by se pokusil shrnout odpovědi eh, za celou tu skupinu. takže dále se přihlásil pan profesor prodi. Mr. Prodi. Jo. Děkuji. Já chci nejprve eh, pogratulovat k vašemu zvolení generálním ředitelem pro oblast energetiky, což je pro náš výbor oblast velice důležitá. Mě by zajímal přístup k energetické politice mně se líbí takový přístup, který je komplexní a který zajišťuje, že společně s problematikou energetiky můžeme posunout ku předu i jiné sektory a odvětví. Uvedu příklad. Podívejme se například na biomasu, zemědělství zem a Jde o to, že biomasa může růst například i na kontaminované půdě. V této oblasti může sehrávat poměrně značnou eh, roli, pokud se to vše řeší eh, opatrně a správně. Ale jak víte, ta každá tuna eh, sušené biomasy může vyprodukovat tisíc, může se vyprodukovat poměrně značné množství eh, bioplynu, takže si myslím, že Je to zajímavá, eh, zajímavá problematika. Navíc je dobré uvažovat o tom, jak se vyhnout eh, přímému spalování a tím produkci CO2 v této oblasti. Myslím si, že tady se nám obví, otevírají velké možnosti, jak provázat eh, produkci energie s tím, co děláme v oblasti boje s klimatickými změnami. Znamená to, že ovšem budeme muset být velice důkladní při ochraně a správném využívání stávajících zdrojů. Toho můžeme dosáhnout eh, všem jedině tak, že zohledníme i odvětví energetiky. Takže já už jsem říkal, že je potřeba se vyhnout nadbytečnému spalování. Další věc, o které bych se chtěl zmínit, je to další systémová záležitost. To jsou ehm, offshoreová ropná naleziště. Já si myslím, že tady je možnost, ehm, že by na ně že bychom jich více využívali, stejně jako více bychom mohli využívat větrnou energii, především vítr na moři. Takže myslím si, že bychom o těchto všech věcech měli uvažovat eh, v období, mm, kdy panuje eh, údobí hurikánu například. I toto bychom mohli eh, zohlednit. Jsou tady i tyto možnosti. Jinými slovy, myslím si, že kdybychom k věci přistoupili systémově, může to být užitečné, protože by nám to mohlo pomoci zajistit pro Evropu větší nezávislost, ale a zároveň ochránit i další odvětví. Ještě bych chtěl zdůraznit jinou věc, o které jsem zde již dříve hovořil, a to je to, že je potřeba zajistit eh, větší účinnost eh, vysokonapěťových sítí. A to je skutečně eh, významný krok, který bude potřeba, pokud chceme optimálně využívat obnovitelných zdrojů. Uhlí není sice obnovitelným zdrojem, ale je možné to do celého systému zapojit a vyhnout se zbytečnému spalování uhlí. Všechny tyto myšlenky jsou podle mého názoru velice důležité, pokud chceme naplnit energetické potřeby našeho kontinentu. Všem zároveň, pokud chceme také zajistit to, že přinášíme lepší kvalitu pro životní prostředí obecně. Děkuji. Přihlásil pan Vidal Quadras. Děkuji, pane předsedo. Félicité. Já také jsem vám chtěla poblahopřát. Děkuji. Blahopřeji vám, pane Ristory, ke jmenování na tento post generálního ředitele eh, generálního ředitelství energetika. Já myslím, že obecně ta tra trajektorie a vaše zkušenost vás automaticky přivedla na tento post, že se nacházíte nyní na vhodném místě. Jistě víte, že vkládáme velké naděje do této oblasti a jsme si jistí, že určitě dostojíte těmto očekáváním. Během vašeho příspěvku jsme zaznamenali, jak nahlížíte na energetickou politiku. Vy jste nám tady poskytl takový nástin. Viděli jsme, že za krátkou dobu jste schopen zhrnout to nejdůležitější. Vy jste hovořil o konkurenceschopnosti a také o tom, že musíme dosáhnout rovnováhy a musíme sloučit eh, otázku konkurenceschopnosti s otázkou udržitelnosti. Hovořil jste také o tom, že musíme co nejrychleji odstranit eh, státní dotace do technologií, které už jsou úplné, hotové a k dispozici. Také jste zdůrazňoval, že ceny, které platíme za energie v Evropě, rozhodně nejsou konkurenceschopné. Je pravda, že to je problém, na který také musíme reagovat. Také jste připomínal, že musíme diversifikovat energetický mix, musíme dosáhnout rovnováhy, aniž bychom postupovali nějak dogmaticky v této věci a nesmíme upřednostňovat žádný zdroj energie před jiným. To vše je samozřejmě skvělé. To jsou slova, která se dobře poslouchají, ale já bych měl dvě otázky. První otázka se týká energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů a cílů. Zajímalo by mne, proč stále trváme na stanovení závazných cílů pro uh, oblast obnovitelných zdrojů, ale pouze indikativních cílů, pokud je o účinnost. Já myslím, že to je takový koncept, který jste zdědil po předchůdcích, to jasné, ale myslím, že jednou provždy bychom tady měli zakročit. Měli bychom říci, že energetická účinnost musí stát na stejné úrovni ze strategického hlediska jako obnovitelné zdroje energie. To je moje otázka číslo jedna a potom druhá otázka se týká zdrojů a financování. Všechno to, co jste uvedl, je pravda. Souhlasím s těmi propojeními, novými technologiemi, také s tím, že musíme zlepšit normy elektromobilitu, technologie zpracovávající uhlí, hovořil jste také o vodíku. A my v příštích letech budeme muset obnovit zařízení, kde vyrábíme energii, to jste také říkal, a to všechno bude vyžadovat obrovské sumy, obrovské financování. Hovoříme o stovkách milionů, i případně o stovkách miliard. A mne by zajímalo, jak ten problém budeme řešit. Odkud zajistíme to financování? Jak zajistíme tak obrovský objem financí a investic, který budeme potřebovat? Tak, abychom mohli čelit na všechny problémy, které jste zmiňoval vy během příspěvku. Děkuji. Děkuji. Dále se do diskuze přihlásila madam Carvalho. Thank you very much. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Vítám vás tady, pane generální řediteli. Děkuji a blahopřeji vám ke zvolení do této funkce. Chci se vás zeptat na program Horizon 2020, jak probíhá implementace v oblasti energetiky. V Evropském parlamentu jsme navýšili ambicioznost, působnost i rozpočet pro energetiku. Bylo to v podstatě jednomyslné rozhodnutí. My jsme kladli velký důraz na absorpci trhu. Kolegové zdůrazňovali inteligentní energetiku v Evropě a to, že je součástí horizontu 2020, to je dobře, protože tak dochází eh, ke kontinuálnosti v aktivitách. A kromě toho eh, jsme také kladli velký důraz eh, zde v parlamentu na eh, rozsáhlejší demonstrační projekty v oblasti energetiky, protože si myslíme, že některé z technologií už jsou natolik vyzrálé, že teď v podstatě je potřeba jenom provést ty rozsáhlé demonstrační projekty. Myslíme si, že pokrok v oblasti inovací, výzkumu a vývoje a demonstračních projektů v energetice, to vše je velice důležité, abychom povzbudili konkurenceschopnost, udržitelnost a také zajištěnost dodávek. Opravdu si myslím, že toto všem je potřeba posunout díky čistším a dostupnějším technologiím. To by nám mělo umožnit eh, začít využívat eh, méně uhlíkových zdrojů. Chci se vás tady zeptat, eh, jakým způsobem ta implementace probíhá, bude probíhat, jaké vztahy zde panují s jednotlivými generálními ředitelstvím, pokud jde o implementaci Horizontu 2020. Děkuji. Děkuji. Dále se přihlásil pan Marcinkiewicz. Děkuji, paní předsedající. Też chciałem se dołączyć do... Děkuji, pane předsedo. Já vám také gratuluji k vašemu jmenování generálním ředitelem. Já jsem z Polska, tedy z východoevropské země. A musím říci, že toto období začalo poměrně dobře s zprávou pana Vidala Kvadrase. Pokud jde o Ukrajinu a ty plynové kohoutky, které se tenkrát zavřely, což poměrně tvrdě postihlo země východní a jižní, jihovýchodní Evropy. My jsme tehdy vypracovali nařízení, které vstoupilo v platnost s podporou všech politických stran. A teď máme rok 2014 a e, znovu se díváme směrem k Ukrajině a vidíme, že jsou tam e, problémy v oblasti energetiky. Evropa je velice různorodá a to nejen podle zemí, ale také podle e, oblastí severních, východ, západ, Skandinávie, střední, východ, střední Evropa, východní Evropa. E, každá z těchto oblastí má e, jinou úroveň průmyslu, a jiné typy elektráren, které se stavěly po mnoho desetiletí. to, eh, eh, to přitvrzení eh, cílů v oblasti klimatických změn bylo velice odvážným řešením. Já souhlasím s paní Grostet, když říkala, že že generální ředitelství pro energetiku je ve svém pohledu příliš zajatcem klimatických změn. A my potřebujeme abyste eh, jednal eh, pevnou rukou, respektive eh, vaše generální ředitelství. Zatím jsme ale ještě neslyšeli žádné informace o od komise ohledně klimatických změn a e, o těch zelených klimatických e, cílech, což ale nemá žádný vztah k požadavkům průmyslu. E, lidé hovoří o energeticky intenzivním průmyslu, což se rovná pracovním místům. To jsou oblasti ohromného potenciálu pro Evropu. Takže neklaďme si pouze ambiciozní cíle, které pak nejsme schopni plnit. Podle mého názoru je jasné, že potřebujeme jednotu v oblasti energetiky. Chtěl bych položit krátkou otázku, jestli můžu na setkání rady, které se bude konat tento týden. Bude probíhat nepochybně diskuze i na toto téma. A myslíte si, že je možné eh, vnímat naše energetické cíle z jiného úhlu pohledu, abychom byli o něco méně efektivní, ale někam se dostali. Poslední do diskuze se přihlásila paní Hybner. Děkuji. Já se musím přiznat, že eh, mám velkou radost, že eh, tento post jste obsadil právě vy. Eh, blahopřeji vám. A já jsem velmi optimistická, pokud jde o energetickou politiku v Evropě. Energetika je opravdu alfou i omegou polského průmyslu. Když nemáme energii, když nemáme energetický mix, tak potom Eh, nemůžeme se oprostit od závislosti eh, na dodavatelích z třetích zemí. My eh, pod, jinak náš průmysl opustí Evropu a konec konců částečně už k tomu došlo. Takže to, co jste říkal, je velice hezké, ale realita není e, úplně taková, e, jak bychom rádi viděli. Například jste hovořil o inovacích, o nových opatřeních e, CCS, o o, které jsou údajně nepřijatelné, o nukleární energii, která je také nepřijatelná, ale biomasa má e, omezené použití, protože nechceme omezovat zemědělskou produkci, pak tu máme e, uhlí samozřejmě a kde chceme vytvořit prostor těm novým technologiím. V obnovitelných zdrojích, kde jsou velice e, vysoké ceny, respektive jsou uměle snižovány dotacemi, my zatím nemáme technologii, která by uměla skladovat takovou energii takže jakým směrem eh, se chceme ubírat? Eh, eh, hovořil jste o patentech, o inovaci, tady zaostáváme za USA a Čínou, nicméně ten proces inovace trvá poměrně dlouho. Děláme něco pro to, abychom ho zkrátili? Děláme něco, abychom z těchto věcí učinili prioritu? Jak chcete, pane řediteli, zajistit, aby eh, z energetického mixu nebylo nic výjimuto? Eh, jak se chcete vyhnout tomu, aby průmysl prchal z Evropy? ta eh, diagnóza zní poměrně dobře, ale jak se chcete dostat do toho bodu, a jakým, jakou cestou, protože eh, jestliže budeme podporovat pouze nedokonalé obnovitelné zdroje, tak jak se dostaneme k reálnému řešení, pokud budeme pouze negovat a popírat všechny ostatní možnosti? dotaz, pane řediteli, máte teď prostor na tu celou škálu velmi komplikovaných dotazů odpovědět a jsme velmi rádi že uslyšíme vaše názory. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem, kteří se vyjádřili. A nejprve začnu odpovědí na otázku pana Korea de Campose. Vy jste se ptal na ceny. My jsme předložili analýzu, která byla velice podrobná, týkala se této otázky. A z té analýzy jasně vyplynulo několik věcí. Jednak to, že existuje obrovský rozdíl mezi velkoobchodními a maloobchodními cenami a připomínám v této souvislosti, že u velkoobchodních cen e, plynu zůstaly poměrně stabilní a ceny u elektřiny jsou nejnižší, které jsme zaznamenali za posledních deset let. A jsou srovnatelné navíc s cenami ve Spojených státech. Myslíme si, že z toho bychom měli vyvodit nějaké důsledky. A to zvláště prostřednictvím vazeb které existují mezi energetickou politikou, rozpočtovou politikou na úrovni členských států, protože mnohé členské státy měly tendenci odrazit eh, toto na spotřebitelích, tedy zvláště ty, zvláště ty dotace, které jsou nejenom původem eh, narušené situace, hospodářské soutěže, ale je to problém i obecný. A ti, kteří eh, se snažili tuto, tuto zátěž přenést eh, na spotřebitele, mají nyní největší problémy. Takže my se musíme snažit poučit ze situace, neopakovat ty stejné chyby a musíme chránit ty, kteří si nejvíce zaslouží být chráněni. V souvislosti s cenami musím připomenout, že situace je také velice odlišná v některých členských státech a zase jiných. Tam také platí, že někde jsou ceny obrovské pro domácnost, že, ceny, že jsou obrovské rozdíly mezi cenami pro domácnosti a průmyslové odvětví. Některé země stanovily velké výjimky pro například podniky, jiné členské státy se více zaměřily na domácnosti a více chrání podniky, více chrání domácnosti, pardon, a já říkám, že bychom měli dosáhnout nějakého globálnějšího, sjednocenějšího přístupu. Ten musí vycházet zvláště z konkurenceschopnosti, což je velice důležité. Potom ty inteligentní sítě a celá ta otázka spotřebitelů. Já plně souhlasím s tím, co říkáte a také jsem to uváděl během svého úvodu. Mě dělá velkou obavu spoždění, ke kterému dochází tady v Evropě v souvislosti s vědou a výzkumem a patenty, a to zvláště se týká těch inteligentních měřičů a inteligentních sítí. My máme možnost Eh, s konečnému spotřebitelovi, spotřebiteli dát možnost eh, řídit svoji spotřebu, ale neděláme to. Není normální, abychom byli za nejenom Spojenými státy, ale dokonce, dokonce i za azijskými podniky, čínskými podniky, prostě za všemi máme spoždění. Připomínám, že jinde toto spadá do soukromé oblasti a já bych byl opravdu rád, kdyby se všichni zúčastnění aktéři zapojili, abychom vydali varování. Musíme tady opravdu zasáhnout, protože není normální, abychom měli spoždění v takto důležité oblasti do budoucna za všemi. Jde o to, abychom například eh, v oblasti pokroku, kterého bylo dosaženo v ICT, IKT, abychom to tedy napojili také na energetickou politiku. Pokud je o otázku propojení, plně souhlasím s tím, co uvádíte. Já bych byl rád, kdybychom se té otázce mohli věnovat podrobněji. Rád bych se k tomu ještě vyjádřil v číslech a konkrétních pokrocích, ke kterým došlo nebo nedošlo, a to v těch nejcitlivějších oblastech. Ještě bych se rád vrátil a tady v parlamentu i na radě předložil nějaké konkrétní návrhy, co nejsilnější. Zároveň vám ale musím říci, že minulý týden jsem diskutoval o této otázce se subjekty odpovědnými za uh, francouzské a španělské sítě a musím říci, že k významnému pokroku právě dochází. A to v oblastech, které jsou jednak komplikované a také nákladné. Často představují také technologické výzvy a z toho důvodu se musíme na tu otázku zaměřit podrobně a na základě toho posouzení potom navýšit případně naše ambice. Já totiž souhlasím s vámi, když říkáte, že musíme být schopni působit na všech evropských trzích, i když prvním krokem samozřejmě bude jednat na základě regionálním. Dále, k tomu, co říkal pan Prody. Máte pravdu, když hovoříte o potenciálu, který v Evropě máme v mnozích členských státech v souvislosti s biomasou. Je pravda, že biomasa a lesnické i zemědělské odpady mají velký potenciál. Vy jste hovořil například o pyrolíze, která se dá využívat na výrobu vodíku, to je pravda, a tady bychom opravdu měli zohlednit všechny možnosti, které se nám nabízejí. Není možné zapomínat na takto důležitý energetický zdroj. Také je pravda to, co říkáte v souvislosti s offshoreovými větrnými turbínami. Protože tady jsme pouze na samém začátku celého procesu. Jistě víte, že musíme rozlišovat mezi těmi vyzrálými technologiemi na jedné straně, to znamená, jde o ty turbíny používané na eh, vnitrozemí a také fotovoltaika, tam se náklady velice snížily a na druhé straně potom máme ty velké offshoreové větrné elektrárny, které představují stále ještě významnou technologickou výzvu. V této fázi je to velice nákladné, ale přesto si myslím, že stojí za to tyto technologie testovat. A to včetně toho, co jste říkal vy, tedy snažit se snížit dopady tsunami nebo uragánu, takovýchto událostí, kterých je stále více v současné době. To je velice důležitá věc. Také to, co jste říkal v souvislosti s eh, uhlím zpracovávaným pyrolízou a v souvislosti s eh, účinností, to jsou také velmi důležité výzvy. Musíme snižovat náklady a také ztráty, ke kterým dochází v našich sítích. Musíme lépe využívat nové technologie, včetně IKT, a díky tomu reagovat rychleji na případné incidenty. Já jsem často šokován, když vidím, jaké kapacity mají operátoři v používání nových technologií a nečiní tak. My tak to opravdu činit musíme a díky tomu postoupíme rychle ku předu tím správným směrem. Pan Alcatraz měl dvě otázky, jednak k energetické účinnosti, tady říkám ano. Je pravda, že energetická účinnost musí mít stejný strategický význam jako obnovitelné energie, Komise bude předkládat návrh na podzim v této věci a budeme postupovat tak, že nejprve posoudíme to, co již existuje, provedeme hodnocení a předběžné výpočty ukazují, že jsme asi někde na 17%. Vím, že máme stanoven cíl 20% do roku 2020, pokud je o energetickou účinnost, takže dochází k významnému pokroku. U energetické intenzity dochází k pokroku a tady musím říci, že velké úsilí vykonávají zvláště energetické podniky, zvláště ty vyrábějící elektřinu, ale zároveň máme velký nevyužitý potenciál v oblasti staveb, dopravy a vybavení. Tam musíme jasně říci, jak jednat, tak abychom stanovené cíle mohli splnit. Potom druhá, druhý bod – je pravda, že budeme potřebovat obrovské finanční sumy, obrovské investice ve výši asi 500 miliard na produkci a musím říci, že mnohé uhelné elektrárny a plynové elektrárny v nadcházejících dvou desetiletích ukončí provoz nebo se dostanou na konec životnosti, takže potřebujeme do roku 2030 investovat do této oblasti 500 miliard. Potom otázka dopravy a distribuce. Tam to do roku 2030-35 představuje investici ve výši 600 miliard, protože připomínám, že celá naše síť stárne a navíc ta síť nebyla koncipována tak, aby mohla zpracovávat decentralizovanou energii a také tu, která je produkována centrálně. Nyní se musíme zaměřit na obě ty oblasti centrální i decentralizovanou a zároveň musíme zajistit výměnu musíme za co nejlepších podmínek zajistit eh, integraci také obnovitelných zdrojů energie a lepší bezpečnost. Když máte 20 eh, obnovitelných energií, což je v současné době ta situace, pokud je o výrobu elektřiny, vyvstává problém také kapacit a skladování, než tomu bylo v minulosti. Nyní je to opravdu významná otázka, která vyvstává a musíme na ní reagovat. Skladování energie. To je věc, která v minulosti nebyla prioritou a to byla chyba. My to musíme nyní změnit, musíme z toho udělat významnou prioritu a to nejenom pokud je o ropu a zemní plyn, ale také pokud je o elektřinu. Jak jistě víte, mnozí z vás se zapojovali nebo zmiňovali jste ty otázky vědy a výzkumu, my máme stanoveny dvě priority, jednak vodík, pardon, máme řešení eh, v podobě baterií a potom vodních přečerpávacích elektráren. To jsou dvě možnosti a úroveň návratnosti investic u energií je vyšší než u jiných odvětví, kde také vyžadujeme velké, mm, velké investice, například v oblasti dopravy, u velkých dopravních infrastruktur. U energetiky je tedy návratnost investic poměrně vysoká. My musíme zajistit investorům stabilní prostředí eh, a možnost prediktability. Potřebujeme tedy stabilní rámec, to je jedna věc, a za druhé musíme naše potřeby vytvářet společně s operátory a představovat tyto naše požadavky finančním trhům. Jistě víte, že od roku 2008 eh, panuje významná krize. Banky konečně nalezli likviditu a hodně se hovoří o financování reálné ekonomiky. A energie musí být prioritním odvětvím pro investice do reálné ekonomiky. Musíme za tímto účelem mobilizovat finanční trhy, velké banky, pojišťovny a také penzijní fondy. Musíme takto postupovat v rámci právního regulovaného rámce, který bude obsahovat také záruky. A tak to musíme postovat společně s Evropským parlamentem. Paní Carvalho, musím vám říci, že společně s kolegou Smithem a jeho týmem pracujeme společně a společně pracujeme na kapitole energetika v rámci Horizontu 2020. Jako příklad mohu říci, že často zvu pana Stromajera, jeho zástupce, na naše zasedání, tak abychom mohli věci připravovat společně. Jistě víte, že je nutné stanovené plány opětovně aktualizovat a musíme se zaměřit více na naše priority. To znamená jednak na nabídku, musíme se zaměřit na CCS, obnovitelné zdroje energií, ale také na nabídku, Musíme se zaměřit na nabídku i poptávku, zvláště v souvislosti s energetickou účinností. Jistě víte, že v minulosti eh, jsme měli z té zkušenosti někdy úspěšnější, jindy méně úspěšné a my se z toho všeho musíme poučit a musíme zajistit, aby naše priority byly nastaveny správně, včetně těch inteligentních sítí. Rozhodli jsme se tedy dnes dopoledne společně, že zrychlíme přípravu cestovní mapy kterou plánujeme na těch sedm oblastí, tak abychom na podzim již měli hotov akční plán odrážící všechny stanovené priority. V této souvislosti ovšem přístup, eh, zapojení různých generálních ředitelství, přístup, který funguje velice dobře a do budoucna v nás tedy vzbuzuje naděje a myslíme si, že budeme schopni sloučit obě ty kapitoly poptávku i nabídku. Dále pan Versiklevič. Vám mohu říci, že Krize s Ukrajinou nám umožnila provést to, co jsme, o čem jsme hovořili už po, eh, v souvislosti s krizí v roce 2009. Já jsem svolal skupinu Gas Coordination Group, která se sešla v pondělí. V neděli se mi svolal, v pondělí se sešli a v únoru bylo možné, aby Rada pro energetiku měla k dispozici jasný přehled situace. Znovu jsme se potom sešli minulý pátek. Svolal jsem je proto, abychom byli schopni posoudit aktuální situaci v fungování tranzitu, to je také velmi důležité. A zároveň děláme vše, co je v našich silách, abychom pomohli Ukrajině během tohoto přechodného obtížného období. A to platí také pro oblast energetiky a všechny související aspekty. Nejenom, že dohlížíme na to, co již funguje, to znamená reverse flow mezi vaší zemí, Polskem a Ukrajinou, mezi Maďarskem a Ukrajinou. Jistě víte, že ty objemy, nebo víte, jaké jsou tam ty objemy, takže my jsme předložili na stůl návrh, který, pokud si získá nutnou politickou podporu, bude moci být proveden do zimy a bude spočívat v tom, že propojíme plynovody mezi Slovenskem a Ukrajinou s reverse flow a propojíme to s hlavní centrálou, s hlavní zásobárnou plynu v Ukrajině. To je velice důležitý aspekt, který by nám měl pomoci stabilizovat situaci v této zemi. Uděláme tedy vše, co je v našich silách, abychom ukrajinským kolegům v této věci pomohli. Pokud je o zbytek, mohu vám říci, že náš dialog, který vedeme s polskými orgány, je stálý dialog. Neustále jednáme s těmi, kteří mají na starost energetickou politiku i s poradci premiéra Taska. Já jsem před dvěma týdny navštívil Polsko sám a myslím, že v rámci všech těch opatření, která byla v lednu navržena, je tam mnoho opatření, která se ubírají žádoucím směrem. To se týká nejenom Polska. Například hovořím o větší konkurenceschopnosti, větší flexibilitě ponechané členským státům v oblasti energetického mixu, energetického balíčku. Dále to platí také pro orientaci trhu v oblasti obnovitelných zdrojů energií. A také to platí, protože se otevřela situace, odblokovala se situace pro oblast těžby břidlicového plynu v těch zemích, které si přejí tento plyn těžit. My jsme vydali doporučení a sdělení, které navazuje na již stávající legislativu a umožňují těm členským státům, které si to přejí, v rámci legitimního rámce přistoupit k průzkumu a přejeme si tyto země doprovázet celou dobu, tak abychom byli schopni se společně s nimi eh, poučit v nadcházejících 18 měsících až dvou letech. Myslím, že tím reagujeme na to, o co nás žádali vaše orgány ve Varšavě. A samozřejmě v tom dialogu budeme pokračovat i u té druhé otázky. Budeme se společně věnovat eh, snižování produkce CO2, tak aby se znovu eh, obnovila makroekonomická rovnováha v Polsku. Dále paní Hibner. Je pravda, že potřebujeme vytvořit takovou energetickou politiku, pomocí které podpoříme naše podniky. Je pravda, že energetická politika je hlavní kompozantou celé průmyslové politiky a mimochodem já budu hovořit eh, před všemi generálními řediteli, řediteli příští středu na toto téma. Všechno to, co už jsme říkali v souvislosti s intenzivními podniky a s tím, jak musíme postupovat eh, v oblasti státních dotací, to je důležité. Dále jste se zmiňovala o seznamu výjimek. To je první věc. A druhá věc, musíme být schopni přepracovat politiku, energetickou politiku, zvláště oblasti obnovitelných zdrojů, tak abychom se poučili z toho, co je pozitivní, ale zároveň abychom otevřeli trh tam, kde je to nutné. To je nutné a důležité. Potom pokud je o uskladňování energie, musíme udělat vše, co je nutné, abychom otevřeli ty cesty, které v minulosti průchodné nebyly, ale které jsou nezbytné tak, abychom mohli zajistit pokrok v oblasti trhu s elektřinou. Myslíme si, že máme k dispozici nutné prostředky, ale musíme v Evropě propojit jednak tu národní a evropskou úroveň. A musíme také propojit vazby mezi podniky a vědou a výzkumem. Mnohé univerzity se příliš eh, vzdalují prioritním cílům, které jsme si stanovili my, nevěnují se tomu a já myslím, že bychom společně měli zasáhnout i na této úrovni. Měli bychom vytvořit nějakou vazbu mezi energetickou a průmyslovou politikou a politikou vědy a výzkumu. Děkuji za slovo. Děkuji, pane generální řediteli, za velmi podrobnou odpověď na všechny, všechny ty tak složité otázky. Eh, ještě jednou za všechny kolegy eh, vám gratuluji k tomu zvolení do tak významné a vážné pozice kterou my si možná uvědomujeme víc než, než mnohé jiné výbory a vy s vašimi kolegy určitě budete jedni z nejdůležitějších partnerů tohoto výboru a e, ti co budou postup, pokračovat ve volbách, po volbách a přijdou noví, e, noví kolegové myslím si že tento výbor vždy byl velmi profesně a Eh, odborně na výši a pro mne osobně to bylo vždy velkým, velkou, velkou ctí být tady v tomto výboru. Proto vám přeji, ať se vám v té velmi složité situaci, kterou přináší ještě další, další děje, jako je Ukrajina, eh, pohyby na, na trzích světových, u kterých skoro ještě ani neumíme odhadnout, co se vše odehraje, ať zvládnete tu obrovskou obrovskou zátěž která je před vámi a o které vy jak profesně velmi dobře víte. ještě jednou děkuji že jste nám věnoval svůj čas a za své kolegy věřím že tento výbor pro vás bude vždy velmi přínosný a přátelský. Euh, děkuji, pane předsedo, děkuji dámy a pánové a jsem vám k dispozici individuálně i kolektivně a to platí pro dnešek i do budoucna. Děkuji. Děkuji, pane řediteli já jen organizačně koordinátoři se sejdou v 17.30. thirty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 víte. své nové funkce a v půl šesté začne schůze koordinátorů. To znamená, musíme dát pozor na to, abychom respektovali všechny eh, vyhrazené lhuty. Nyní se dostáváme k bodu, v rámci kterého bude hovořit paní Maria Kristina Russo, která je ředitelkou pro mezinárodní spolupráci takže vás vítám. Možná koordinátory malinko odložíme, abychom si vyslechli váš proslov v rámci tohoto bodu. Máte také k dispozici všichni materiály, které byly rozdány všem europoslancům. Máte tam k dispozici tabulku o tom, jak eh, probíhají práce a jednotlivé činnosti. Já tedy Předávám hned slovo paní Russo. Můžete se vyjádřit. Grazie, onorevole prezidente. It is a pleasure for me. Děkuji, paní předsedkyně. Je mi velkou ctí, že tady dnes mohu být na zasedání výboru ITRE eh, jakožto ředitelka pro národní spolupráci v generálním ředitelství pro inovace a výzkum. Je to funkce, na kterou jsem nastoupila loni v červenci a dnes je to poprvé, kdy se účastním zasedání vašeho výboru. Jsem velice ráda, že tuto možnost mám. Vystoupím jenom velice stručně, protože, jak jste říkala, zaslali jsme podrobní, podrobné informace o situaci s asociačními dohrom, dohodami ale dovolím si zdůraznit pouze několik velice důležitých bodů v této oblasti. Tak předně dohody o přidružení jsou součástí Evropské strategie pro spolupráci v oblasti inovací a výzkumu. A jak víte, tak Evropská komise schválila sdělení v září roku 2012, kde se stanoví rámec pro tuto spolupráci v oblasti výzkumu a inovací na mezinárodním poli. Tato strategie byla představena komisí eh, v tom zmíněném eh, sdělení na vědecké konferenci v roce 2013 a také se to řešilo na zasedání před několika týdny přímo tady ve vašem výboru. Dochází k rušení mikrofonu. Okay, just to give a bit of suspense. <laughs> so the, the strategy. Pokud je o strategii v oblasti mezinárodní spolupráce, to před, předkládal generální ředitel na vašem výboru před několika málo týdny. Chtěla bych říci, že asociace přidružení nedílnou součástí naší strategie je součástí rámcového programu již dlouho a je to politické vyjádření přání evropských výzkumníků pracovat eh, i mimo evropské hranice. Poprvé teprve v horizontu 2020 eh, se tyto smlouvy eh, ocitají přímo v nařízení, konkrétně v článku 7 nařízení o horizontu 2020. Přidružení má samozřejmě politické, hospodářské výhody, ale také výhody vědecké. Pro státy ESVO přidružení k našemu výzkumnému programu eh, dává možnost eh, připojit se k výzkumným aktivitám v Evropské unii a společně vyvíjet eh, inovační eh, programy, které jsou vzájemně výhodné pro obě strany. Obě strany mají přístup eh, ke spolupráci na nejvyšší úrovni a těží z jejich výsledků. Pokud jde o země v předstupním programu, přidružení je mechanismem, který má těmto zemím pomoci zesouladit se s evropským AKI a připravit se tak na členství v EU. Pokud jde o země v programu sousedství, tak výhody spolupráce e, spočívají také e, v tom, že se zohledňuje e, oblast vědy to znamená, že přidružení nemůžeme vnímat pouze jako politické a jiné výhody pro naše partnery, protože vědecké výhody plynou z přidružení také pro evropské výzkumníky, kteří mají takto eh, snažší přístup k širšímu eh, prostředí a prostoru výzkumu a excelence a konkurenceschopnosti v této oblasti. Evropská unie z toho těží také politicky tím, že posiluje vztahy se zeměmi, eh, které jsou prioritně, prioritní v našich eh, politikách. Máme z toho také hospodářské výhody, protože se často jedná o země, které jsou nám zeměpisně blízké, anebo země, které jsou nám eh, nejbližší hospodářsky. O jaké mechanizmy se jedná v případě přidružení? Jak už jsem říkala, Horizont 2020 eh, strategicky přistupuje k této problematice přidružení. Předchozí programy v zásadě byly otevřeny pouze žadatelům eh, jakýmkoliv žadatelům tak podle článku 7 nařízení o horizontu 2020 se přidružení omezuje na země širšího evropského sousedství, konkrétně země EHP a ESVO, země eh, rozšíření sousedství a země, které eh, byly již dříve přidruženy, přidruženy k sedmému rámcovému programu pro výzkum a inovace. Kromě toho nové žádosti o přidružení ze strany eh, zemí evropského sousedství podle článku 7 v souladu se sdělením o mezinárodní spolupráci, o kterém jsem již hovořila, se stanoví kritéria, která musí země splnit, pokud se chtějí k programu přidružit. Těmito kritérii jsou eh, dobré vědecké a technologické kapacity, dobrá historie předchozích účastí v rámcových programech eh, a také rovné zacházení s právy k duševnímu vlastnictví. Pokud jde o statut přidružení, poskytujeme písemné informace výboru ITRE, jsme je poskytli na začátku prosince, pak jsme poskytli aktualizované informace před tímto zasedáním v podobě tabulky. K tomu bych ještě chtěla doplnit, že všechny přidružené země, které byly přidruženy k sedmému rámcovému programu, vyjádřily svůj zájem přidružit se k programu Horizont 2020. Jedinou otázkou teď zůstává Lichtensteinsko, které vyjádřilo v zásadě zájem, ale parlament hlasoval proti přidružení, takže eh, ta situace tedy zatím je otevřená. Pokud jde o další země EHP a SVO, konkrétně Island a Norsko, tady ten postup eh, proces dobře pokročil. Přidružení Eh, by mělo proběhnout eh, pozměněním protokolu 31. Nedávno komise uzavřela postup týkající se tohoto pozměnění. Teď čekáme na radu a na samotné státy ESVO, aby celý proces ukončili. Předpokládáme, že přidružení proběhne s účinností od května letošního roku. Pokud jde o přidružení zemí v předstupním programu, tak to vychází z rámcových dohod o obecných podmínkách pro účast těchto zemí v unijních programech. Předstupní země v minulosti eh, měly slevu, pokud jde o příspěvek do programu a eh, v souladu s potřebami dalšího rozvoje svých výzkumných kapacit se v tomto bude pokračovat také v rámci programu Horizont 2020. Situace vypadá tak, že vyjednávání téměř skončila s Makedonií, Černou horou a Srbskem. Vyjednávání s Albánií, Bosnou Hercegovinou a Tureckem pokračují a měla by brzy skončit. Věříme, že všechny státy se přidruží ve druhém čtvrtletí letošního roku. Přidružení zemí evropského sousedství, podobně jako v případě přestupních států, se zakládá na širších rámcových dohodách a jak už je uvedeno v tom dopise, kterém Robert Jan Smith zaslal paní Sartori 1. srpna 2013, vyjednávání s Izraelem která byla zahájena, byla zahájena v srpnu loňského roku a komise informovala písemně parlament 16. prosince loňského roku o tom, že návrh smlouvy eh, již Izrael obdržel a po této informaci eh, byl parafován text smlouvy. V tuto chvíli čekáme na ukončení všech procesů a postupů, které jsou potřeba k podpisu a očekáváme podepsání této smlouvy v Dubnu. Vyjednávání také probíhají s Moldavskem. Můj generální ředitel je eh, dnes eh, zrovna v Moldávii a Moldávie byla před, přidružena k předchozímu rámcovému programu, takže podle článku 7 nařízení o horizontu 2020 má právo také na přidružení k tomuto programu. Arménie rovněž požádala o přidružení a brzy začneme s touto zemí vyjednávat o podmínkách případného přidružení. Co se týče Ukrajiny, i ta vyjádřila v loňském roce eh, silný zájem o posílení dialogu v oblasti výzkumu a inovací s Evropskou unii. tím, že by předpokládala v budoucnu případné přidružení. Víte, k jakým událostem následně na Ukrajině došlo? My ovšem pokračujeme v dialogu v oblasti výzkumu a inovací a plánujeme, že začneme diskutovat po podpisu smlouvy a uvidíme, jakým způsobem bychom eh, mohli provázat tuto zemi eh, s programem Horizon 2020, eh, ale neočekáváme, že by Ukrajina se přidružila v letošním roce. Pak jsou tady ještě dva státy, kde přidružení eh, mělo proběhnout podle samostatných mezinárodních smluv, Deofajerské ostrovy a Švýcarsko. O Švýcarsku víte, pan komisař Andor vystoupil na plenárním zasedání v parlamentu 26. února jménem komise. V kostce jednání byla téměř u konce, když proběhlo hlasování o imigraci, a to 9. února, takže jsme museli jednání pozastavit a ta situace trvá. Pokud jde o Farské ostrovy, tak zde bychom měli dostat od Rady povolení vyjednávat o přidružení Horizontu 2020. Očekáváme, že vyjednávání budou postupovat rychle. Ale jsou zde určité politické záležitosti, které se týkají mezinárodního sporu v oblasti rybolovu, což může mít dopad nejenom na přidružení samotné, ale také na načasování žádosti o tuto smlouvu tato eh, dohoda nemusí eh, platit retroaktivně, stejně jako ostatní dohody a dohoda bude následně eh, předložena Evropskému parlamentu k vyjádření souhlasu. Na závěr bych chtěla říci, že očekáváme v oblasti přidružení u většiny zemí, které o toto požádali, že celý proces skončí velice brzy a tak většina těchto zemí bude moci eh, začít eh, pracovat v rámci Horizontu 2020, eh, co možná nejdříve. Dohody o přidružení budou většinou platit retroaktivně od začátku programu Horizont 2020, to znamená od 1. 1. 2014. Ještě eh, než uzavřu své vystoupení, tak krátce k vědecké spolupráci o smlouvách o vědecké spolupráci. Máme 20 těchto dohod a běžně eh, se obnovují po určité době, konkrétně každých pět let, ale na rozdíl od dohodách o přidružení, to prodloužení není navázáno na rámcový program v případě smluv o spolupráci. Takže tady bych vás chtěl informovat o současné situaci, pokud jde o dohody, které eh, se budou obnovovat anebo se eh, v nedávnu obnovily. Tak nejprve jsme obnovili eh, dohodu s Ruskem, k tomu došlo v únoru. Parlament vyřešil tuto dohodu velice rychle, za což vám děkuji. Parlament také vyjádřil svůj souhlas obnovou smlouvy se Spojenými státy, a to 11. března a v tuto chvíli je eh, celá složka zpátky na radě. A pokud jde o smlouvu s Ukrajinou, tak eh, i ta by se měla letos koncem roku obnovovat, takže parlament bude eh, následně požádán o vyjádření souhlasu. Taková je tedy situace pokud jde o přidružení k horizontu 2020 a pokud jde o prodloužení smluv o technologické a vědecké spolupráci. Jsem velice ráda, že mezi námi panovala velice dobrá spolupráce a těším se na její pokračování. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji vám za vaši prezentaci. Pokud máte nějaké dotazy, tak eh, každý má minutu. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. E, já vám děkuji za ta úvodní slova a e, mám jednu jedinou otázku nebo vlastně e, dvě otázky. Ta první z nich zní, jakým způsobem budou ty informace. Já čekám, až si eh, sluchačka nasadí sluchátka. Eh, jakým způsobem eh, budou tyto informace poskytovány uživatelům. My ty informace známe, ale co ti výzkumníci, kteří chtějí spustit nějaký program a chtějí ten program obohatit? Odkud se dozví, z jakých zemí nebo do jakých zemí mohou svůj program rozšířit? To je ta první otázka. A druhá otázka, pokud jde o Island nebo Norsko, tak tam samozřejmě nejsou e, žádné problémy, s těmi můžeme nakládat e, jako zcela plnohodnotnými e, partnery a spolupracovat s nimi. Ale moje otázka zní, u těch projektů s těmito partnery, které už všichni známe, kteři jsou uznaní, tak tam e, rozhodne e, komise nebo další, kdo má právo rozhodovat, e, z jakých zemí mohou pocházet účastníci projektu? Jsou tu nějaké znevýhodněné země nebo preferované země, anebo mají všichni stejné členské právo jako členské státy? Paní Grostet, děkuji pozvali velice stručně. Takže máme uzavřenou dohodu s Izraelem a mne by zajímalo, zda pokud budou e, vytvořeny nějaké vědecké projekty s podniky, které se nachází v koloních, tak v takovém případě dané podniky mohou dostat evropskou podporu. A potom jste hovořila o Švýcarsku. Švýcarsko se nachází těsně vedle mého volebního okrsku a já vím, že Švýcarští vědci dostali opravdu vysoké financování od Evropské unie od roku 2007. Dnes víme, jaká je situace, všechno je pozastaveno, alespoň prozatím, a mě by zajímalo, zda máte nějaké podrobnější informace na toto téma. Předpokládám, že švýcarští vědci nakonec budou čelit velkým problémům. Děkuji. Grazie, myslím... Děkuji, myslím, že nikdo další se o slovo nehlásí. Takže předávám slovo paní Ruso aby odpověděla a případně uzavřela tuto otázku. Prosím. Grazie, onorevole prezidente. Děkuji, paní předsedkyně. Takže pokud jde o ty informace, tak máme velice dobrou funkční informační síť. Jednak máme národní kontaktní místa ve všech členských státech a v přidružených zemích, které považujeme z hlediska horizontu 2020 po přidružení vlastně za členské státy a využíváme veškerých kanálů, které jsou k dispozici, eh, programovacích výborů, těch národních kontaktních eh, míst eh, a prostřednictvím jich šíříme informace. Máme také rozsáhlé informace o Evropském výzkumném portálu a k tomu musím říct, ještě musím říci, že v různých členských státech a přidružených zemích eh, vždy probíhají formální prezentace a zahajování projektů programu Horizon 2020, takže se snažíme vždy zajistit řádné poskytování informací a vyvíjíme v tomto směru maximální úsilí. Samozřejmě, že zvyšování povědomí je předpokladem pro účast výzkumníků v Horizontu 2020, takže je to naší kolektivní snahou se o toto zasadit a podpora Evropského parlamentu a každého z vás je pro nás také nesmírně cená. Pokud jde o Island a Norsko a rovná práva účasti, tak už jsem říkala, že když Eh, zde máme třetí zemi, která je přidružena k horizontu 2020, tak takováto země je vlastně považována za členský stát, to znamená, že má stejná práva jako členské státy Evropské unie, mohou počítat s eh, možností vytvářet konsorcia, ale to, že jsou přidružené, to neznamená, že mají nějaké významnější postavení oproti e, ostatním. Mají zkrátka stejná práva a možnosti jako členské státy. A abych odpověděla paní Grostet, nejprve k otázce Švýcarska. Švýcarsko nyní není, nyní není možné přidružit k horizontu 2020, ale Švýcarsko se účastní a může se účastnit celého programu v rámci Horizontu 2020 jako třetí země. Protože Horizont 2020 je otevřen plně účasti třetích zemí. Švýcarsko tedy nebude přidruženo, ale může být třetí zemí, která se bude účastnit programu. Ne tedy na stejné úrovni jako členské státy, ale prostě jako třetí země. Mimochodem, taková byla také situace v rámci pátého rámcového programu pro oblast výzkumu ještě předtím, než eh, proběhlo to přidružení. A je jasné, že Švýcarsko je velice důležitým partnerem. Vy jste to uváděla a já s tím plně souhlasím. Mohu vám říci, že švýcarské orgány, které se zabývají vědou a výzkumem, přikládají této otázce velký význam a snaží se například vytvořit fond, ze kterého by sami mohli financovat účast švýcarských vědců na e, projektech Horizontu 2020. I tedy v případě, že přidružení neproběhne. V této souvislosti jsem také chtěla poznamenat, že vědnávání o přidružení zatím byla přerušena, ale diskuze se švýcarskou stranou stále probíhají. A hned zítra náš generální ředitel se sejde na schůzce na vysoké úrovni se zástupci švýcarské strany, které, kteří přijedou eh, do Bruselu. A pokud je o okupovaná území, v rámci dohody s Izraelem jsme uplatnili pokyny, které vypracovala Evropská služba pro vnější činnost a zveřejnila to v červenci minulého roku. A uvádí se tam, jak máme nakládět, nakládat eh, se subjekty, subjekty například eh, vědeckými a výzkumnými, které se nachází na okupovaných územích tyto subjekty se nemohou účastnit Horizontu 2020 na základě těch pokynů, které jsme dostali a byly vytvořeny minulý rok. Doufám, že jsem odpověděla plně na vaše otázky. Děkuji. Dobře. Tím jsme dokončili tuto diskuzi a zároveň veřejnou část dnešního zasedání. Já ještě jednou děkuji paní Ruso za to, že se zúčastnila. Děkuji vám také za prezentaci, která byla jasná, užitečná a podrobná. A my jako výběr, výbor pravděpodobně už nebudeme mít další příležitost se s vámi sejít. Každopádně po volbách v rámci nového výboru bude opět spolupráce obnovena. Ještě jednou tedy paní Ruso děkuji a loučím se s vámi. Naschledanou. Dále jsem chtěla kolegům připomenout, aby předtím, než odejdou ze sálu, že v tomto sále proběhne ještě jiné zasedání. A prosím vás tedy, abyste si zde nenechávali ani dokumenty, ani žádné osobní věci. A to přesto, že zítra dopoledne tady budeme zase pokračovat my. Prosím vás tedy, odneste si vše, co vám náleží s sebou. Nezapomeňte na dokumenty, složky a další věci. Jistě víte, že zítra dopoledne v 9 hodin od 9 do 10 máme v plánu neveřejnou schůzi tady na stejném místě v tomto sále a od 10 hodin potom proběhne elektronické hlasování. Předtím, než ale začne elektronické hlasování, se ještě budeme společně fotit. Takže já vám děkuji, uvidíme se zítra a prosím, aby zůstali v sále pouze koordinátoři.